So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Takže, milé kolegyně, milí kolegové, prosím, připravte si hlasovací lístky, zaveďte je do přístroje a můžeme zahájit naše hlasování. My jsme ještě změnili program a za prvé podle článku 88 námitku požadavky na ekodesign ořívačů vody a zásobníku teplé vody Potom přijde bod číslo 9, zůstává tak, jak byl. Potom budeme pokračovat s desítkou, nová industrializace Evropy na podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Potom půjdeme ke změně směrnice to je takzvaný backloading, to odsuneme a fluorované plyny eh, se dostanou o bod dopředu, čili 11. a 12. se prohodí, abyste všichni věděli, jak budeme hlasovat. A navrhuji, abychom rovnou začali, budeme hlasovat elektronicky, takže nyní o té námitce podle článku 88 zahajuji hlasování, elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 51 proti. To je moje chyba. Pravil pan Schlüter. I thought we were voting fluorinated gases. Sorry. Ja, das ist manchmal das Problem hier. To je právě ten problém tady. Mm, obsluha hlasovacího zařízení. Vy to chcete opravit? Ano, to jsme vzali na vědomí Karle Šlutere, že si hlasoval uh, chybně. A teď se dostáváme k dalšímu bodu, to je hlasování o mé zprávě Budeme hlasovat o výsledku trialogu, je to jenom jedno hlasování. Opět hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 54 pro, 2 proti, takže přijato. A pokračujeme dál. Dobrá. Pokračujeme tedy se zprávou pana Čimanského, eh, nová industrializace Evropy. Tady začneme pozměňovací návrhem 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 20. Pro? Proti? Zdržel se? Není to úplně jasné, takže o 20 hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. E, e, strana Evropská lidová strana má o dva hlasy příliš navíc, o dva hlasy navíc. Teď je to v pořádku. 31 pro, 27 proti, a jeden se zdržel, takže přijato 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Také 21. Eh, s kontrolem elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Evropská lidová strana má o jednoho navíc. Kdyby jeden kolega z Evropské lidové strany byl té dobroty a vyňal si kartičku z hlasovacího zařízení, teď je to v pořádku. Přijato 31 pro, 29 proti, jeden se zdržen, 22, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 23 pro, proti, zdržel se, není to jasné, 23, zkoumáme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Tím pádem přijato. 24 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 37 pro. Proti. Zdržel se, to musíme zkontrolovat. Kontrolujeme 37 hlasovali všichni. Hlasování ukončeno, bylo to zamítnuto. 25 pro, proti, Musíme to zkontrolovat elektronicky, 25 elektronicky. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Bylo to přijato. 26 pro, proti, zdržel se, přijato. A ke konsolidovanému návrhu 1 se dostáváme, Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 28 oddělené hlasování, první část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Konsolidovaná dvojka, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. 35 pro. proti, zdržel se, přijato. 38 pro, proti, zdržel se, přijato. 41 oddělené hlasování, první část pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní se dostáváme k 43 pro, proti, zdržel se, přijato. 45 pro, proti, zdržel se, přijato. Tím pádem odpadá 42, dostáváme se k konsolidované 40 pro, proti, zdržel se, přijato. 47 pro, proti, zdržel se přijato. 48 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se přijato. 57 pro, proti, zdržel se to nebylo jasné. Takže ještě jedno. 57, kde pro, proti, zdržel se přijato. 58 pro, proti, zdržel se, není to jasné. Takže zkontrolujeme 58 elektronicky. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Pokračujeme s 2,60. Kdo je pro? Proti? Držel se přijato. Dále pokračujeme 1,70. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto 2,70 pro. Zkontrolujeme elektronicky 71. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 2,70 pro. Proti. Přijato 74 pro, proti, zdržel se, přijato 75 pro proti, zdržel se zamítnuto, 76 pro, proti, zdržel se přijato. 77. pokračujeme 78. 79. dohromady pro, proti, zdržel se přijato. 83 pro, proti, držel se přijato. Dobře, 83 přeskoumáme elektronicky. Hlasovali všichni. Evropská lidová strana má o dva hlasy navíc. Ukončuji hlasování, přijato. Dostáváme se k 84 pro proti, zdržel se. Jenom 10% kolegů se účastnilo hlasování, takže hlasujeme elektronicky. 84 teď hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 85 a 86 dohromady. Kdo pro? Kdo proti? zdržel se, přijato. Pak pokračujeme 91 pro, proti, zdržel se, přijato. 92 oddělené hlasování, první část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se. 92. část kontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. 93 pro, proti, zdržel se přijato. 94 pro, proti, zdržel se přijato. 96 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 27 pro, proti, zdržel se přijato, 97 pro, proti, zdržel se přijato, 99 pro, proti, zdržel se není jasné, takže 99 elektronicky. Hlasovali všichni. Evropská lidová strana má o dva hlasy navíc. Takže zcela jasně přijato 101 pro, proti přijato. Pokračujeme. 103 oddělené hlasování. Promiňte. Takže 103. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. 104 odpadá. 105 odpadá. 106 odpadá, takže pokračujeme ve 107. Kdo je pro? 107. Kdo je proti? Zdržel se přijato. 109 pro Proti? Zdržel se přijato. 111 ve dvou částech. První část pro. Proti? Zdržel se přijato. Druhá část pro. Proti? Zdržel se přijato. 112 pro. Proti? Zdržel se přijato. 113 pro proti, zdržel se, přijato. 114 pro, proti, zdržel se, přijato. 1 pro, proti, zdržel se, přijato. 2 pro, proti, zdržel se, přijato. 3 pro? Proti? Zdržel se přijato. čtyři pro? Proti? Zdržel se přijato. pět pro? Proti? Zdržel se přijato. šest pro? Proti? Zdržel se Přijato. Máme udělat krátké přerušení zasedání? Jak víte, ano, nás to trochu ruší. Sedm. Pro. Proti. Držel se přijato. 8, 9 a 10. O těch se hlasuje dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Tím para 11. Dostáváme se ke 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 14 pro. První část. Proti? Zdržel se přijato. Druhá část 14 pro proti. To přeskoumáme elektronicky. Elektronicky zkoumáme 14, hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 12 pro. Proti. Zdržel se přijato. Tím jdeme k 16 pro, proti, zdržel se přijato, 17 pro, proti, zdržel se přijato, 18 pro, proti, zdržel se přijato. Tím se dostáváme k závěrečnému elektronickému hlasování. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 54 pro, 7 proti, 5 se zdrželo. Srdečně blahopřeji panu zpravodajovi. A teď budeme pokračovat s F-plyny, čili s fluorovanými skleníkovými plyny. Zahájíme hlasování o fluorovaných plynech. První konsolidovaný pozměňovací návrh Jedna, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ověření dobře, jednička elektronické hlasování. Týká se to fluorovaných plynů. Paní kolegyně dnes ráno, dnes dopoledne Zkusím to říct ještě jednou. Dnes dopoledne jsme změnili pořad jednání a já jsem to znovu přečetl před hlasováním. Teď budeme hlasovat o zprávě o fluorovaných plynech. Doufám, že máte k dispozici správný hlasovací seznam, abyste věděli, co děláte. Takže teď eh, konzolidovaný pozměňovací návrh 1 a přejete si elektronické hlasování, zahajují hlasování. Všichni hlasovali? EPP má teď o tři hlasy navíc. Zvaj? O dva hlasy. Es sind zwei zu viel. Dva hlasy jsou navíc. Neměli bychom jednání krátce přerušit. Teď je to o jeden hlas navíc. Es ist ein EVP. Jeden poslanec za EPP navíc, Richarde. Pane předsedo, já bych chtěl požádat o krátké přerušení jednání. Dobře, přerušíme ho. Na jak dlouho, Richarde? Na tři minuty. So, die Sitzung wird wieder aufgenommen. Budeme pokračovat v jednání. Já ještě jednou tedy přečtu, kdo je členem výboru, kdo je náhradníkem, abych přispěl tedy k ujasnění, budu jmenovat eh, zástupce, to je vždycky milé, když můžeme poznat nové kolegy. Myslím, že můžeme zase začít. Zkusím ještě jednou. Hlasujeme teď o fluorovaných skleníkových plynech. Konsolidovaný pozměňovací návrh 1 a bude to elektronické hlasování. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. EPP má o dva členy navíc. Yeah. Mám ještě jednou přečíst jména členů tohoto výboru a náhradníků. Máme takto postupovat, že ještě jednou přečtu jména členů a náhradníků, a, nebo se nám to podaří zvládnout bez toho. Třetí pokus. Fluorované skleníkové plyny, konsolidovaný pozměňovací návrh 1, elektronické hlasování. Haben alle abgestimmt? Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 42 hlasů pro, 21 proti. Nikdo se nezdržel hlasování. Přejdeme dále. Pozměňující návrh 86. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Není to úplně jasné elektronické hlasování k návrhu 86. 86. Elektronické hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Dále 89, kdo je pro? Proti? zdržel se, musíme to také ověřit elektronicky, 89 elektronické hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 33 hlasů pro, 29 proti, návrh byl přijat. A nyní hlasujeme an blok 87, tran 8, eh, tran 9. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 93 a tran 11. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 92. ty byly přijety dále 92, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Konzolidovaný návrh 7, kde je pro, proti, zdržel se, přijat. Dále 98, kde je pro, Proti? Držel se? Přijato. 99. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 100. Kdo je pro? Proti? držel se? Přijato. 101. Kdo je pro? Proti? držel se? Přijato. 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 107. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Ověříme to. 107. Elektronické hlasování. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. 108, kdo je pro? Proti? Držel se? Ověříme to. Elektronické hlasování 108. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. 109. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijat. 110, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 111, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 112, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 8, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 114, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 113, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Dále návrh stran 12, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 115, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnut. Návrh 116, kdo je pro? Proti? Zdržel se návrh. E, raději to ověříme. 116. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. 117. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. 117, to ověříme to elektronicky. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. 119, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. 118, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. 121, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnut. 120, 122 společně, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 123, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 124, kde pro, proti, zdržel se, zamítnut. 125, kdo je pro, proti, Zdržel se? Není to jasné. Elektronické hlasování 125. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. 126, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 127 a 129, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ověříme to. 127, 129 elektronické hlasování. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. A je to jasné, návrhy byly přijaty. Blahopřeji. 128 a tran 13 odpadají, dále 131, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 132, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 9, kdo je pro? Proti? Držel se, přijato. 135, první část. Oddělené hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 133. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 134. Ještě ověříme elektronicky 133. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 35 hlasů proti, 32 pro, takže návrh byl zamítnut. 134. Kde pro? Proti. Držel se přijat. Tran 14, 15, o tom se nehlasuje, takže 10 a 136, kde pro? Proti zdržel se, přijat 11 a 137, 138, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 139, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 12 pro, proti, zdržel se, přijato 141, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 140, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. Elektronické hlasování 140. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. A návrh byl jasně přijat. 143, kdo je pro? 143 proti, držel se zamítnuto. 142, kdo je pro, proti, držel se, není to jasné, budeme hlasovat elektronicky o návrhu 142. Všichni hlasovali, hlasování je u konce a návrh byl přijat. 145, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto. 144, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 146, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 147, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 148, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. A nyní konsolidovaný návrh 6. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 18. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 161. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 162. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 165, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Další odpadají. 21, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 164, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Konsolidovaný návrh 5. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Přeskočíme. A to nás baví. Dále. Já to mám na stránce 14, návrh 217. Všichni jste to našli. 217, kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto. 216, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 218, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 220, tran 25, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 21 a tran 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 222. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to jasné. Elektronické hlasování 222. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. 224. Kdo je pro? Eh, omlouvám se, říká pan předseda 223. 223, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 224, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dále pokračujeme kompromisem. Ano, kompromisem 2. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Přeskočíme. U mě je to na stránce 19, konsolidovaný návrh 4. Všichni jste ho našli, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Dále konsolidovaný návrh 3, kdo je pro? To na stránce 21. Proti, zdržel se, přijato. Dále 285, kdo je pro? Na stránce 22 285, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to jasné elektronické hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. 284. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. Elektronické ověření 284. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Tak to se vyplatilo. Děkuji. Basy 34 odpadá. 286. Ne, 292. Omlouvám se. Kde pro? Proti? Držel se zamítnuto. 293, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. 294, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 36, kdo je pro? Proti?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 Není to jasné? 313 elektronické hlasování. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Pokračujeme. 314 a tran 40, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 315, tran 41, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 316, stran 42, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 318, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 319, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Pokračujeme dále na stránce mě je to na stránce 35. Pozměňovací návrh 413. Kdo je pro? U mě je to stránka 35, pozměňovací návrh 413. Našli jste to všichni, dobře, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 413, stran 45, pro, proti, zdržel se přijato. 415, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Potom máme hlasování unblock, tran 46 až tran 52. Kdo je pro, proti, držel se, přijato. 57. Kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. 58. Kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. 59. Kdo je pro, proti, držel se, není to jasné, elektronické hlasování 59. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. 39 pro, 29 proti, návrh byl tedy přijat. Pokračujeme. 60 stran 1, totožné, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 61, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odpada 1, 62 a nyní 64. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 65. Kdo je pro? proti, držel se, přijato. 66, kdo je pro a také tram 3, proti, držel se, přijato. Pokračujeme na stránce 38 pozměňovacím návrhem 4. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 78. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 77. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ověříme to? Ověříme to. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. EPP má tak ještě jednou. Elektronické hlasování 77. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. EPP má o poslance navíc. Tak, končím hlasování. 44 pro. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Ale pro jistotu to zkontrolujeme, nevěděl jsem to dost dobře. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 35 hlasů pro, 33 proti. Návrh byl tedy přijat. 81 a tran 5, kdo je pro? proti, držel se, přijato. 82, kdo je pro, proti, držel se, přijato. A už teď přistoupíme k závěrečnému hlasování, které bude elektronické. Zahájí hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 48 hlasů pro, 19 proti, jeden se zdržel. Přejdeme tedy k dalšímu hlasování. Abgestimmt. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 47 pro, 18 proti, jeden se zdržel. Srdečně gratuluji. Ja. Und dann frage ich wieder ob Verhandlungen aufgenommen werden sollen. A takže se táže, zda mohou být podle článku 70 obnovena jednání podle jednacího řádu. Vidím tady pokyvování souhlasné, to znamená, potřebujeme 35 hlasů, ale jsme v plném počtu dnes, takže by to mělo být elektronicky viditelné. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 49 pro, 16 proti, tím pádem jasný mandát pro pana Eichauta. Noch nicht den Saal verlassen. Alle sind herzlich. Prosím, ještě neopouštějte sál, všechny srdečně zvuk dalšímu hlasování. innego, to jest zupełnie coś innego. So, bevor wir in Než eh, přistoupíme k hlasování o takzvaném backloadingu, musím vám ještě oznámit něco, co se týče postupu při hlasování. A sice podle pravidla 157 1BC jsou pozměňovací návrhy 23, 36, 54 a 62 nepřípustné. Máme tady AD, TVP a Eurobasset. Takže ty návrhy, které jsem vám přečetl, nejsou přípustné. Paní Korola se přihlásila o slovo, prosím. Thank you very much. Děkuji. Já jsem požádala o jmenovité hlasování o pozměňovacím návrhu 21. A na jaře jsem přemýšlela o postupu přijetí v prvním čtení, protože jsem chtěla, aby celá sněmovna mohla zaujmout stanovisko k backloadingu. Ale jak jsem se bála, výsledek eh, by neodrážel vůli celé sněmovny a výsledek hlasování v Dobnu jasně ukázal, že mám pravdu a teď mám starost o stejnou věc, takže jako stínová zpravodajka za svou frakci chci říci, že to dnešní hlasování nemůže svázat ruce EPP na plenárním zasedání. Myslím si, že je fér říci to takto otevřeně, aby nás nikdo nemohl obvinovat, aby nikdo nemohl obvinovat členy naší frakce. Následně. Jako stínová zpravodajka chci říci, že naše frakce jako celek nezměnila své stanovisko k backloadingu jako naší první prioritě a to staví mou pozici jako stínové zpravodajky do velice složitého světla. Paní kolegyně, a Richard Zebr se hlásí. Já bych tady rád vyjádřil, že paní Korhola nehovoří za skupinu. My jsme si interně tvořili naše názory. Včera jsme hovořili o tom a bylo tady interní hlasování, to se odráží tady na tom hlasovacím lístku a příští týden si vytvoříme společný názor, ovšem tento názor byl ojedinělý názor. Děkuji, Richarde. Podle článku 185 lze žádat jmenovité hlasování, ale proto musí si stoupnout 18 kolegů, jinak žádné jmenovité hlasování neexistuje. Kdo je pro, nechť se zvedne. Prosím pěkně, zdvihněte se ti, kteří chtějí jmenovité hlasování. Ano, máme více než 18 hlasů, to znamená, že můžeme jmenovitě hlasovat. Musíme to jenom technicky zvládnout. A sice nyní můžeme zahájit jmenovité hlasování k pozměňovacímu návrhu 21. K celkovému bloku až k úvodnímu ustanovení 3. Evropská lidová strana už měla se o tři hlasy navíc. stále o dva členy navíc, o jednoho člena navíc. Teď to máme. A teď elektronicky hlasujeme. Jmenovité hlasování. Evropská lidová strana má zase o jednoho navíc lidi. Alde má o jednoho navíc. Evropská lidová strana má stále ještě o jednoho navíc. Evropská lidová strana má stále ještě o jednoho člena navíc. Nemůžeme provádět hlasování, když chce hlasovat příliš mnoho členů. Evropská lidová strana má nyní o dva členy navíc. Einer zu viel. O jednoho navíc. Es ist immer noch ein Mitglied der e Stále ještě má Evropská lidová strana o jednoho člena navíc. 24 Sitze haben. Mají 24 křesel. Možná, že byste se mohli domluvit na tom, kdo z náhradníků či z těch, kteří jsou zde, a já jsem je ještě v životě neviděl, Ano, vidím, tady máme polskou kolegyni jednou vepředu. So, jetzt. Takže Teď je to v pořádku, takže končím hlasování 44 proti, 23 pro. Jeden se zdržel. Ano, eh, máme to, máme i výtisk men, kdo hlasoval jak, takže můžeme teď pokračovat a sice s konzolidovaným návrhem 1. Tady rovnou taky hlasujeme elektronicky, zahoj hlasování. Hlasovali všichni? Konzolidovaná jednička. Končím hlasování. 38 pro, 27 proti, jeden se zdržel. Takže přijato. Pokračujeme dál. S pozměňovacím návrhem 70, 24 až 50. Je to hlasování v bloku. Navrhuji, abychom to hlasovali elektronicky, protože je to tak krásné. Zahoj hlasování, hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 33 pro, 33 proti, takže zamítnuto. Pokračujeme. 71. Kdo je pro? 71. Proti? zdržel se zamítnuto 73 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pokračujeme 25 pro, proti, zdržel se zamítnuto 26 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Dobře, zkontrolujeme 26 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 630 proti, 31 pro, takže zamítnuto. 28, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 30 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 32 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 630 nehlasujeme, 33 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 38 pro, proti, zdržel se, není to jasné, takže 38 přeskum elektronicky. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 39 pro, 28 proti, takže přijato. Pokračujeme 39 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Konzolidovaná dvojka, to uděláme rovnou elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. 47 pro 19 proti 1 se zdržel, takže přijato. Pokračujeme 43 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, ale no radši to přeskoumáme elektronicky. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 33 pro, 35 proti, takže zamítnuto. Pokračujeme 640 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 47 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 49 Kontrolujeme elektronicky 47. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pokračujeme 49 pro. Proti. Zdržel se elektronický přeskum abychom to měli jasné. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. 37 pro, 25 proti, dva se zdrželi, takže přijato. Pokračujeme. 55 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 56 pro, proti, Zdržel se? Není to jasné. Takže 650 elektronicky. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 25 pro, 240 proti. Zamítnuto 57 pro. Proti zdržel se, zamítnut to 58 pro, proti, zdržel se, zamítnut to 60 pro, proti, zdržel se, zamítnut to 59 pro, proti, zdržel se, zamítnut to Tím jsme dospěli k závěru hlas 59 chcete dobře, 59 elektronicky. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Tím pádem jsme dospěli na závěr hlasování. Já bych ještě býval, dovolte, abych poděkoval všem kolegům, jistě to neměli snadné s touto zprávou a tato zpráva jde bez možnosti předkládat pozměňovací návrhy přímo do pléna a bude se o tom hlasovat hned na příštím plenárním zasedání. Děkuji vám za ochotu ke kompromisům a za profesionální chování a ukončuji hlasování. Děkuji.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 Meine Damen und Herren, wenn wir... Dámy a pánové, kdybychom mohli se trochu sklidnit, protože máme na zasedání další body k jednání, takže ti, kteří chtějí odejít, nechť klidu odejdou, aby ostatní mohli pozorně pokračovat v zasedání. Děkuji mnohokrát. Budeme tedy pokračovat s bodem 13 na programu jednání týkající se změny směrnice o jakosti paliv a směrnice o využívání energie z obnovitelných zdrojů, změna nepřímého využívání půdy. Spravodajkou je paní Corinne Lepáš. Paní Lepáš, máte slovo. Merci, madame euh, le... Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, přistupujeme k méně ožehavému tématu, než je backloading. Nicméně i tento Materiál obsahuje celou řadu problémů. Dostala jsem více než 500 pozměňovacích návrhů ke zprávě, kterou jsem vypracovala a pokusím se nyní navrhnout kompromisní řešení. O co se jedná? Objevily se dvě věci, dva texty. Jeden se týkal kvality paliv a druhý v roce 2009 ehm, o omezování množství skleníkových plynů a o energii z obnovitelných zdrojů. My jsme měli odhlasovat text, který by počítal s tím, že do roku 2020 20 bude 20% dopravy bude poháněno palivy z obnovitelných zdrojů. Tento text byl interpretován především těmi, kteří mají hospodářský zájem, jako text, který otevírá cestu 10% agropalivům z prvních, eh, tedy první generace. To jsou tedy biopaliva, která jsou vyráběna z plodin, které jsou původně určeny ke spotřebě, k lidské spotřebě. Takže to máme bionaftu a bioetanol. Bioetanol a bionafta, která se vyrábí především z oleju. Od roku 2009 eh, text odhlasovaný Evropským parlamentem počítal s tím, že je třeba vzít v úvahu efekt ILUK, to znamená efekt eh, změny nepřímého využívání půdy. V té době se parlament neschodl s radou, ale počítalo se s tím, že komise do roku 2010 eh, musí připravit zprávu, kde bude studie obsahující opatření ILUK eh, tak, aby to, co požadoval parlament, to znamená zohlednění změny nepřímého využívání půdy a dopady na klimatickou změnu byly také vzaty v úvahu. V tomto smyslu se na nás obrací komise a předkládá svůj návrh. Jehož cílem je stanovit strop pro biopaliva první generace a vzít v úvahu změnu nepřímého využívání půdy pouze na úrovni reportingu a u biopaliv druhé generace naplánovat multiplikační násobné faktory, aby se dosáhlo těch 10%, 5% biopaliva první generace a 5% biopaliva druhé generace. Díky tedy těm biopalivům. Měli jsme zasedání stínových zpravodajů i různé debaty a jiné výbory se také k tomuto textu vyjadřují. Musíme přistoupit k několika tématům. První se týká stropů, těch mezních limitů a dílčích cílů, které třeba vzít v úvahu. Komise navrhla vrchní limit, horní limit ve výši 5 u biopaliv první generace. I když jsem nechtěla navrhnout eh, toto řešení ve své původní zprávě, tak teď bych ráda navrhla, abychom zachovali tento práh 5%, když vím, že někteří kolegové by chtěli být ambicioznější než těch 5%. Ale do těch 5% pro biopaliva první generace by se začlenily také eh, plodiny, které nejsou určeny k užití jako potraviny, které využívají zemědělskou půdu stejně jako plodiny určené k lidské spotřebě. A potom u biopaliv druhé generace, tak eh, tam bych navrhl nějaké změny oproti tomu, co navrhuje komise. Komise navrhuje dvojnásobek nebo čtyřnásobek eh, podle druhu biopaliva Je tam většinou tedy čtyřnásobek a v několika málo případech dvojnásobek. Já tedy navrhuji, abychom ten dvojnásobek zachovali u všech biopaliv eh, druhé generace, které jsou v příloze 9 eh, s výjimkou eh, a řas a biopaliv používaných v dopravě, tam by se používala čtyřka jako multiplikační faktor, protože jsou to nejpokročilejší biopaliva, vyžadují největší investice a právě tato biopaliva jsou nejslibnější pro budoucnost a nejméně poškozují ostatní odvětví, která by je mohla používat. Z tohoto cíle bych ale odstranila živočišné tuky a použitý kuchyňský olej protože to jsou produkty, které nejsou nebo nemusí být příliš povzbuzovány, podporovány, už jsou široce zastoupeny na trhu, především pokud jde o použitý kuchyňský olej. Tam se rozvinuly velmi důmyslné systémy podvodů, které se velmi těžko sledují, protože my dovážíme do Evropy použitý kuchyňský olej a on to ve skutečnosti není použitý kuchyňský olej, je to prostě zcela nepoužitý rostlinný olej. Takže k tomu bych dodala ještě druhý dílčí cíl, ten se týká elektrické energie, jak jsem připomínala, tak těch 10% bralo v úvahu obnovitelné zdroje energie, to znamená nešlo pouze o biopaliva a z toho důvodu navrhuji, abychom zde měli dílčí cíl 1,6, pokud jde o elektřinu, samozřejmě z obnovitelných zdrojů, používanou v automobilech a na železnicích. To je víceméně v souladu s tím, co můžeme ve skutečnosti udělat. Pokud tam doplníte ještě těch 5% biopaliv první generace, 1,6 pro elektřinu, 3 pro pokročilá biopaliva, a tedy eh, použité, použité oleje a živočišná, živočišné tuky, tak dospějete k těm 10%, což je realistické a dosažitelné. Druhé téma look. Na to se musíme podívat ze dvou pohledů. Za prvé, reporting a za druhé začlenění faktoru iLook do kritérií udržitelnosti. Pokud jde o reporting, tak navrhuji stejně jako komise, abychom to vzali okamžitě v úvahu. A proč? Především proto, že i když někteří lidé diskutují o tom, zda iLook je či není realitou, tak přece jen se shodneme na tom, že takovýto faktor existuje. Debata začíná tam, kde si říkáme, jakým způsobem bychom mohli uh, ILOC změnit. Nicméně dochází ke změně půdy v souvislosti s tím, jak se rozvíjí biopaliva. Má to také dopad na klimatické změny, na klima, takže na tom se tedy shodneme. A především ti z našich kolegů, kteří dávají velký pozor na to, aby věda byla skutečně pilířem naší, naší legislativy a věda uznává, že efekt ILUC existuje. Za druhé, nejedná se o změnu politiky, jak už jsem říkala před chvílí, od roku 2009 eh, jsme už hlasovali v tomto směru, takže průmysl to ví už od začátku. Za třetí, Nejsme jediní na planetě, i jiné země berou v úvahu faktor ILUC, především Spojené státy, a to jak na federální úrovni, tak je třeba v Kalifornii, anebo Brazílie. Pokud jde o dopady na účetnictví, tak eh, tam je nejistota, kterou musíme odstranit, musíme to opřít o efektivně zjištěné důsledky. My jsme o tom dnes dopoledne vedli debatu s paní Klas, abychom si skutečně mohli ověřit, eh, zda tento způsob měření je v pořádku a proto právě navrhuji, abychom eh, na rok 2018 odložili začlenění faktoru ILOC do kritérií udržitelnosti, aby to nemělo fyzické dopady na průmysl dříve než v roce 2018. Až poté, co budeme mít čtyři roky na to, kdy budeme schopni měřit a vyhodnocovat tento efekt faktoru ILOC. Dále, Všichni samozřejmě sledujeme, jaký dopad to má na průmysl a na zaměstnanost v našich evropských podnicích a právě proto je zásadní, abychom vzali v úvahu již provedené investice, i když eh, velká část investic do biopaliv zaplatili daňoví poplatníci a nejen průmysl. Takže navrhuji takzvanou grandfathering clause, tak, aby to začlenění faktoru iLook nemělo okamžitý dopad na podniky, aby to bylo odloženo až na rok 2020, což je podle mě poměrně velkoryse. Právě jsme si vyslechli zvláštního vyslance OSN pokud jde o potravinová práva, tak eh, tam si musíme připomenout, eh, že naše politika v oblasti biopaliv první generace měla velký dopad na ceny potravin a jejich dostupnost ve třetích zemích. A teď si musíme uvědomit, že nemůžeme trvale udržovat politiku a pozbuzovat průmysl, o kterém chceme, aby byl trvale udržitelný, nemůžeme jej tlačit k tomu, aby se rozhodl mezi feed and food. To znamená mezi tedy eh, jídlem a eh, nebo potravinami a eh, biopalivy. Já si myslím, že je vyvážené navrhnout, aby odložení tohoto faktoru iLook, a tedy jeho zahrnutí, bylo až v roce 2018 a komise musí do té doby prohloubit eh, studium tohoto faktoru iLook. Navrhuji tedy grandfathering clause eh, ve výši 3% až do roku 2020, a eh, alespoň 2% pro etanol a stejně jako další kolegové navrhuji 9% v roce 2025, 6% v roce 2020 a 4% v roce 2018. Navrhuji také, abychom nepoškozovali státy, které by měly mít problém dosáhnout tohoto cíle 10%, ale měli by potom eh, docela dobrou, dobrý směr k tomu, aby dosáhli toho cíle 2020, takže pokud splní tento globální cíl 3x20, 20, 20, 20, tak by měli odlehčenou situaci, i když nedosáhnou těch 10%. Takže to je takový první náčet kompromisu, které navrhuji, vím velmi dobře, že to v podstatě neodpovídá úplně žádnému z návrhů, které zde byly předloženy, ale doufám, že je to takový zlatý střed, který nám umožní získat co největší podporu, co největší počet hlasů, abychom mohli jít tímto směrem. Děkuji. Já si Dank. Děkuji mnohokrát, paní Lepáš, to bylo skutečně obsáhlé. Bylo to obsáhlé uvedení do tématu, ale téma jako takové je skutečně velice obsažné. Nyní se tedy dostáváme ke stanoviskům stínových zpravodajek a zpravodajů. Dovolte, abych se nejprve nechala teda hlas, protože jsem stínovou zpravodajkou za Evropskou stranou lidovou. Máme celou řadu pozměňovacích návrhů a v této pestré kytici která je skutečně pestře rozvrstvena, eh, je obtížné sladit všechno, protože se tady ukazuje, že tady musíme lecos ještě eh, si vyříkat a děkuji vám, paní Lepáš, že jste otevřená vůči diskusi a budeme diskutovat i nadále bez okolků, tedy rovnou e, budu hovořit o těch zásadních bodech, eh, které jste představila. Nejprve výpočet eh, faktorů uh, ILUKu podle IF, modelu IFPRIM. Myslím si, že toto není žádná přesná věda. Tady v diskusi už jsme dali vlastně řadu otazníků. Není možné to přesně vysledovat. Všichni víme, že něco je, nelze to ale přesně změřit a modelové výpočty i v té studii IFPRI, eh, která počítá všechno až do jednotlivých výrobků, produktů. Tady eh, jsme mohli již prokázat četné chyby a nedostatky. To znamená, že tyto výpočty se zakládají většinou jenom na určitých eh, domněnkách studium, studie a propočítávací model jsou příliš teoretické a pro mě to není žádná odpovědná politika. I když říkáte, paní Lepáš, že nejprve to odsuneme do roku 2018, tak stále ještě eh, budeme mít jako základ i free studii a ta podle mě ještě není dostatečně zrela, ale ani pro komisi není dostatečně zrela. Proto aby se na základě její počítalo i v příštích letech. Pokoušela jsem se eh, to formulovat ve svých pozměňovacích návrzích. Navrhuji novou koncepci počtu a sice propočet na základě skutečně proběhlých eh, změn v nepřímém využití půdy a přepočítávat a odvodit z toho tyto změny potom na jednotlivá biopaliva. Nelze se spolehat na prognozy, ale spolehat se na skutečně existujících údajích. A statistické údaje jsou dostatečně dobré, které vykazují nepřímé změry v nepřímém využívání půdy. Máme tady množství surovin, i množství e, agrární půdy. To vše existuje ve statistických údajích. Každý rok e, to, co navrhuje na základě skutečného zmapování situace, dojde vždy každoročně k novému propočtu. IFPRI to je jaksi statický model, který je neproměnný. A když pracujeme s proměnlivými faktory, musíme to také zohledňovat. Pro nás je důležité, abychom eh, realizovali změny, abychom vytvořili podněty pro tyto změny. A proto podle mého názoru je třeba propočítávat každý rok extra. A naším společným cílem je, abychom zabránili změnám ve využívání půdy, abychom chránili deštivé pralesy, a jiné cenné půdy. Domnívám se, že bychom tady měli přímo začít u těch, kteří eh, způsobují tyto změny. Eh, změny, které nesplňují kritéria, by neměly, dovážet biopali- by neměly vyvážet biopaliva do Evropy abychom je pak ještě připočítávali k našim cílům. Celá řada kolegů vidí minimální cíl 2% pro pokrokovější biopaliva. Pro pokrokovější paliva to považuji za dostatečnou pobíčku. Když se podíváme na dvojnásobky či čtyřnásobky, to by vedlo ke zkreslení trhu. Hovoří se o poklesu trhu o 10% v dopravě a skutečně si kladu otázku, jak chceme dosáhnout našich klimatických cílů i v sektoru dopravy. Závazným zadáním cíle pro druhou generaci se mají vytvořit povídky pro tyto látky, ale i tady se musí technika ještě připravit. To ještě není všechno hotovo, připraveno a vyzrále to ještě není. Musíme dávat také pozor na to, když bychom tady chtěli zase počítat čtyřnásobky, eh, protože když se podíváme na druhou generaci, to znamená použité zboží, to lze také vyrábět, tomu musíme učinit přítrž, ale na druhou stranu mi mnozí říkají, že tyto látky už se využívají, protože to nejsou žádné odpady, ale jsou to bioprodukty, které můžeme všechny znovu využít a naším společným cílem je eh, snižovat eh, odpad. To znamená, vysoký podíl odpadu vůbec nebudeme moci mít. A na závěr bych chtěla říct, že se domnívám, že tady máme kombinaci z těchto třech úvah kde vězí vlastně klíč ke všemu. Cíl Kapung, nové propočty ILUKu, čili změn v nepřímém využití půdy a potom to je dvoj a čtyřnásobky. Eh, zlepšit biopaliva v Evropě a zabránit eh, změnám v půdě, to je nesmírně důležité a pro mě je také důležité, aby evropská produkce uh, nebyla zrušena co do obnovitelných zdrojů používaných v dopravě. To jsou vlastní energie, které máme a kde nejsme potom zcela závislí na třetích státech, čili vlastní výroba znamená také větší nezávislost na nejistých dodávkách třetích zemí. To je tedy můj příspěvek k tomu a já bych chtěla doporučit tyto pozměňovací návrhy kolegyním a kolegům eh, k prostudování. Děkuji a rovnou mohu dát slovo stínového zpravodaji SAD Krytonovi Arsenisovi. Prosím. Thank you very much. Já vám velice děkuji. A věřím, že legislativa se musí opírat o tři zásady. Jednou takovou zásadou je snaha nevyužívat eh, veřejných přímých dotací, co se týče eh, politiky u produktů, které nevedou k žádným úsporám, ale naopak způsobují nové emise, emise skleníkových plynů a mají vliv na klima. To je tedy e, základní zásada. Druhá zásada je třeba se vypořádat s dramatickými, negativními, vedlejšími e, účinky takovéto e, politiky, což může způsobit mnohem větší chudobu chřipy na eh, mnoha místech planety. A za třetí je třeba respektovat a chránit stávající investice, které již byly uskutečněny. K prvé zásadě abychom mohli rozlišovat mezi dobrými a špatnými biopalivy, eh, bio a bylo vynaloženo opravdu vysokých částek, vysokých subvencí. Je třeba dbát na to, aby nevznikaly eh, emise a k tomu potřebujeme ty faktory ILOC. Skutečný účinek eh, produkce plodin a při rozlišování tedy mezi těmi dobrými a špatnými, když se některé aktivity pro ochranu klimatu mají z veřejných prostředků financovat, tak to má umožňovat úspory a snižování emisí. Pan de Suter i paní Lapas hovořili o, o tom, že vyslanec FAO před několika lety vystoupil v parlamentu a řekl, že evropské instituce jasně ukazovaly a upozorňovaly na to, že e, tato politika v Evropské unii v zemědělství má přímý dopad na e, růst, rostoucí ceny potravin je třeba skoncovat s tímto procesem. Nemůžeme eh, eh, být eh, <clears throat> příčinou hladomoru na světě. Proto je třeba zastropovat těch 5%, jak řekl pan Suter, a jak to vlastně každý navrhuje. Umožní nám to respekt respektovat ochranu investic. A víme, že nyní je to 4,8%, má to být tedy 5% a to bude řešit tedy eh, výrobu určitých eh, biopaliv, bude to chránit investice. A já jsem upozornil na to, že eh, je tu multiplikátor 2,5 u elektrických vlaků. A je to velice zajímavé, ta část, o které se zmiňuje paní Lapás o elektrické, Lepáš o elektrické, e, e, e, elek, o elektřině. A je třeba, abychom také využili odpadů a zbytků. E, to musíme e, jasně stanovit u veškerých biopaliv druhé generace. E, druhá generace povede k obdobným výsledkům. Eh, musíme zajistit, aby se naprosto všude eh, využívaly odpady a zbytky. Děkuji vám. Thank you. Thank you. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Především děkuji paní zpravodajce Corinne Lepage za tu tvrdou práci, aby dospěla k nějakému stanovisku. A to není snadné, protože Sedm výborů v tomto parlamentu píše stanoviska a zprávy, takže uvidíme, jestli se nám podaří dospět ke sdílenému stanovisku. Nebude to opravdu snadné. Zítra bude hlasovat výbor ITRE a pokud se podíváte na to, kam výbor ITRE směřuje, tak já jsem čím dál znepokojenější. Všichni kolegové, kteří poslouchají vědce a všechny ty signály, jak říkal třeba Kryton, je tady Olivier de Slotter, tak všichni si uvědomujeme, že je tady problém, něco tedy musíme změnit, ale ne teď, budeme pokračovat a a já si myslím, že to by rozhodně byla ztráta důvěryhodnosti parlament, kdyby nejednal oblasti biopaliv. Já chci připomenout kolegům, že právě Evropský parlament požádal komisi, aby něco udělala s nepřímým využíváním půdy a změnou v tomto nepřímém využívání. A proto jsme tedy připravili takový kompromis, kdy žádáme komisi, aby předložila analýzu a potenciální návrh, aby udělala něco s tím faktorem ILOC. Museli jsme takto reagovat, protože v radě byl nesouhlas. A komise to tak udělala, komise vypracovala svou zprávu a navrhuje něco. Ale i zde vidíte víceméně stejné diskuze jako v parlamentu a jako v radě. Samozřejmě i to též se diskutovalo na komise a proto máme takový víceméně vágní návrh komise. Je tam strop pro biopaliva první generace a začátek reportování ohlašování změny nepřímého využívání půdy, ale to je vše. Nic jiného se s faktorem ILUK dělat nebude. Jakmile se ale shodneme na tom, že změna nepřímého využívání půdy je problém, ale já jsem zatím ještě neslyšel žádného vědce, že by řekl, že to není problém, tak si musíme uvědomit, že s tím něco udělat musíme, protože když s tím nic neuděláme, tak si prakticky vybíráme faktor, který je nula. Takže bez ohledu na to, co uděláme, výsledek bude nula počítáme nulový faktor pro iLook a to si myslím, že rozhodně nereaguje správně na ty vědecké signály, které zaznívají. Pro ty, kteří říkají, že se tím mění nějaké pravidlo, tak eh, já bych jim rád řekl, že diskuse o změně nepřímého využívání půdy je vedena už 5, 6, 7 let. A v tom smyslu investoři do biopaliv první generace věděli a vědí, že tato diskuse bude probíhat, že jsou zde problémy s biopalivy první generace a je jasné, že Evropská unie s tím bude muset něco udělat. Potom to je takový jenom obecný úvod, ale otázka je, na čem se shodneme, o čem rozhodneme, jedna z důležitých eh, otázek je, co bychom měli udělat s těmi existujícími bio, biopalivy, tedy s tou první generací. Komise navrhuje strop 5%. Já vím, že zítra ve výboru ITRE bude kompromisní návrh ve výši 6,5%, což eh, je zase takový ten business as usual. A uvidíme, Envy asi chce zachovat tedy těch 5%, ale já bych rád zdůraznil, že si musíme uvědomit, že není důležité jen diskutovat o tom stropu, ale důležité je, co také to bude definovat, co tím budeme rozumět. A musíme si uvědomit, že je rozdíl mezi biofalivy, které jsou založeny na půdě a těmi, které nejsou založeny na půdě. Třeba jetrofa může růst na méně produktivní půdě, takže tam se můžete potom rozhodnout. A co si vyberete? Půdu, která bude vysoko produktivní, protože i na té lepší půdě ta rostlina roste lépe. Prostě je to jenom rostlina. Takže i v tom smyslu musíme více rozlišovat mezi biopalivy založenými na půdě a těmi nezaloženými na půdě. A já si myslím, že tam by měla být zahrnuta pod ta biopaliva první generace po těch 5% i biopaliva využívající půdu, nejenom ty vycházející z potravinových plodin. Co tedy udělat s těmi biopalivy nezaloženými na půdě? Tam musíme pracovat s těmi cíly, abychom si abychom se ujistili, že vysíláme jasný signál trhu, že Evropa to myslí vážně těmi biopalivy druhé generace. Já si myslím, že bychom neměli začít hovořit o všech těch různých plodinách, které by to mohlo zahrnovat jako biopaliva druhé generace. Měla by to být prostě biopaliva nezávislá, nezaložená na půdě. Další otázka je, co budeme dělat po roce 2020. Komise neřekla nic ohledně toho, co bychom měli dělat po roce 2020. Ve výboru ITRE rozšiřují ten cíl pro pokročilá biopaliva až po roce 2020. Corinne Lepage navrhuje cíl po roce 2020 ve směrnici o kvalitě paliv. A to je rozumná otázka. Musíme si uvědomit, kde to budeme mít. Buď ve směrnici o jakosti paliv, anebo si tam stanovíme cíl pro obnovitelné zdroje, energie z obnovitelných zdrojů v dopravě. Ten první je techno, nebo ten druhý je technologický, ten druhý je ten, že si jenom stanovíme, čeho chceme dosáhnout. Ten technologický cíl není vůbec flexibilní. Je to cíl, který prostě musí být splněn bez ohledu na to, zda zde bude potravinová krize nebo ne. Je to prostě jen technologický cíl, prostě to, co se stane, když budeme pokračovat s tím cílem v oblasti obnovitelných zdrojů v dopravě. Takže já bych byl proto, abychom pracovali spíše s tou směrnici o jakosti paliv po roce 2020, spíše než tedy se směrnicí o využívání energie z obnovitelných zdrojů. Pokud jde o iLook, tak tam věda hovoří jasně, musíme začít brát tento faktor v úvahu, protože pokud budeme čekat dalších pět let, Stejní investoři nám za těch pět let řeknou, no ale to je něco nového, my jsme investovali špatně, ti investoři tady prostě vždycky budou, takže to nemůže být argument pro to, abychom teď nejednali. To by nebylo seriózní, abychom nejednali. Děkuji. Děkuji. Stínoví zpravodajové ECR a FD to nejsou, takže není má slovo Sabine Wills. Děkuji mnohokrát, děkuji také paní Lepáš Diskuse o obou směrnicích znamenají velikou výzvu, protože musíme spojit inovativní řešení se stávajícími cíly o úspoře obnovitelných energií a také musíme to spojit s biopalivy, jejichž používání doposud není trvale udržitelné. Metody vyčítá se eh, kolegyni, že nemá dostatečnou metodiku pro dosažení cílu. Mm, pro mou frakci je důležité, aby Evropský parlament dostal politické odpovědnosti eh, pro udržení půdy na pěstování potravinových plodin a e, protože tady se to týká také malých zemědělců. Zároveň se jedná o snížení energetické spotřeby a o energetickou účinnost. E, je tady dána maximální hranice pro původní biopaliva a také pro biopaliva druhé generace. Čísla, která jsou v kompromisních návrzích, jsou reálná. Ve výboru pro dopravu, kde jsem autorkou stanoviska k tomuto tématu, jsem se pokoušela dosáhnout stejného cíle, i když jsme měli kontroverzní diskuzi s nejrůznějšími frakcemi týkající se horní hranice. Abychom dospěli k dohodě, v kompromisu TRAN máme 6,5 a 3 u eh, biopaliv druhé generace. Má frakce však naprosto souhlasí s předloženým kompromisním návrhem ve výboru na ochranu životního prostředí. Co se týká propočtu podle článku 7 písmena D, eh, by měly platit faktor ILOC pro všechny pododstavce, až budou podle přílohy 5 Evropské komise do roku 2016 dány k dispozici od státní údaje, měli bychom zabránit tomu, aby do roku 2020 tady platila kritéria, která jsou zde dána. Máme tady multiplikátory, výbor pro dopravu je také schválil a vyloženě se odkazuje na to, jak technika zohledňuje a ovlivňuje také úspory a obnovitelné energie. S ohledem na ještě otevřené otázky je pro nás důležitý aspekt odpadu a zbytkových látek biopaliva a biolátky, pro, které mají být zohledněny podle odstavce 1, a které mají být s ohledem na směrnici 2008-98 znovu zhodnoceny a dále vyžadujeme zlepšení dohod s třetími stranami, chránit práva těchto třetích rovněž. Evropská unie by měla vypracovat zprávy týkající se dohledu nad těmito záležitostmi a při příštím setkání stínových zpravodajů doufíme dojde k nosným kompromisu a výbor pro dopravu také doufá, že bude možno prezentovat plenárnímu zasedání schválení hodnou zprávu. Děkuji. Tím jsme ukončili jednotlivé stínové zpravodaje a teď tady vítám pana Kvadrase a eh, on nám také může říct jeho názor. Eh, Děkuji vám, paní předsedající. Je mi velkým potěšením, že mohu informovat ve výboru pro životní prostředí o naší činnosti e, v průmyslovém výboru a to na toto velice zajímavé téma. Chtěl bych také ještě jednou poděkovat paní Korin Lepáš za spolupráci. Děkuji také sekretariátu vašeho výboru za dobrou spolupráci. Jak jistě víte, v našem výboru budeme na toto téma hlasovat zítra. Věnovali jsme velké úsilí, abychom se dohodli, aby většina našich členů eh, toto téma podpořila. Konala se několik schůzek se stínovými, spravo, eh, zpravodaji. Byly to diskuze, které trvaly 8 až 10 hodin a nakonec jsme dospěli k dohodě nad těmi nejdůležitějšími otázkami a doufáme, že i zítra budeme mít dostatečnou podporu. Co se týče faktoru iLook, sice ne všichni, ale většina z nás se dohodla, že se nebude zohledňovat při výpočtu emisí, takže tu nebude žádná povinnost podávat se zprávy. Chtěli bychom, aby komise dále informovala o modelech a aby je předkládala, pokud eh, to bude vhodné a podle znalostí, ale v budoucnu, pokud to bude vhodné, komise by měla předkládat návrhy, které by vedly k obnovení povinnosti eh, předkládat eh, informace, reporting. Co se týče eh, toho zastropení, tak jsme proto, aby to bylo pod 5%, třeba až 3%. A dva návrhy nezahrnují žádné zastropování. Nakonec se podařilo dosáhnout většiny, eh, která vycházela z stropu kolem 6,5 u biopaliv eh, jsme navrhovali, abychom vytvořili cíle a specifické podcíle, které byly 2,5 eh, do roku 2020. Co se týče multi aplikace, tak eh, navrhujeme, aby se spíše tedy ne, eh, využívala eh, protože 10% vede k podvádění a není to produktivní. A nakonec navrhujeme opatření, které by měly podpořit produkci etanolu 7,5% a tak jako náhrada spotřeby benzínu do roku 2020, aby to <clears throat> eh, byly dobré směsi. To jsou tedy výsledky té eh, dohody, které se nám podařilo dosáhnout mezi stínovými zpravodaji. E, výbor je samozřejmě mnohem početnější, takže uvidíme, jaký bude výsledek zítřejšího hlasování. Ale v podstatě věříme, že se nám podaří zítra dosáhnout dostatečné většiny e, která se dohodne na těch bodech, o kterých jsem právě hovořil. Velice jsme se snažili dopracovat ke konzolidované eh, pozici. Zpočátku se ty postoje eh, eh, velice rozcházely. Ale mm, my jsme se velice snažili uh, dospět k dohodě. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji, Alecho vydal kvadrasy a přeji vám všechno nejlepší při zítřejším jednání ve výboru a je to ve věci samotné důležité. Jako první má slovo Jo Leinen. Prosím, ano, děkuji, paní předsedající. Já se domnívám, že eh, paní Corinne Lepáš vložila opravdu hodně práce do této zprávy. Když se pustí do nějakého tématu, tak eh, k tomu přistupuje opravdu velice důkladně a pozitivně. A to je u tak eh, důležitého a složitého to také nutné. No, ale e, e, se koná zhromáždění se státy AKT a já mohu informovat, že zejména e, v Africe sledují velice pozorně, co učiníme v oblasti biopaliv, protože to hraje velice důležitou roli v otázce nedostatku potravin a jejich cen. Je to důležité i pro ostatní kontinenty Teď, co se týče eh, cílů, eh, měli bychom se dohodnout. Není možné podporovat aktivity z peněz daňových poplatníků, které mají potom eh, negativní dopady na ochranu klimatu. Nemůžeme vynaložit 10 miliard eur na hospodářské aktivity, které nám vlastně brání v úsilí zamezit změnám klimatu. Takže toto téma ILUK je nesmírně důležité. Jsem také toho názoru, že jsme kdysi byli příliš euforičtí, stanovili jsme si příliš vysoké cíle a nyní je nutné přistoupit k zastropování. Musíme eh, ty hodnoty omezovat spíše směrem dolů než nahoru, ale mám jednu obavu. Eh, eh, domnívám se, že se znovu nesmíme dopustit chyb v mém volebním obvodě eh, existuje eh, celoevropské eh, sjednocení země, takové sloučení zemědělců, kteří biopalivy a produkují a při konferenci v Darmanu John Deere, velká firma, která vyrábí traktory, tam eh, dokonce představila eh, traktor poháněný na rostlinný olej, takže zatím byla myšlenka, že budou eh, eh, biopaliva využitelná vždy eh, na vlastní farmě nebo v podniku, ale hm, já bych nechtěl zničit takovýto přístup. Ten je třeba podpořit. Jedná se o produkce spíše v malém měřítku, které nemají žádné dopady na ceny potravin, protože eh, je to doplňková eh, výroba vedle výroby potravin. Eh, předložil jsem k tomu číselné informace. Je také vidět, že určité olejniny jsou eh, také eh, výrobou eh, bílkovin pro potraviny, pro krmiva, pro zvířata. Olej se potom použije k provozování strojů v té usedlosti, takže bychom nechtěli udusit tuto produkci olejnin, která vznikla před několika lety. Stejně jak to říkali eh, někteří kolegové nebo kolegyně s tím eh, opakovaným nebo multiplikovaným počtem. Kolegové mi také řekli, že jde o obsah. Například eh, vlastní sláma může být cenější než obilniny. A já jsem také viděl, že se sbírala sláma za každou cenu takže se vyhledávají odpady a vlastně se také e, uměle vyhledávají, abychom získali tento multiplikační efekt a získali peníze. Musíme opravdu dávat pozor, co uděláme, abychom nevytvořili nesprávné pobídky. Může to krásně znít e, biopaliva druhé generace, když se budou ale uměle vyrábět, tak e, nastanou efekty, které si vůbec nepřejeme. Jsou tu stovky pozměňovacích návrhů a já doufám, že stínoví zpravodajové nalesnou rozumné řešení. Děkuji a dále má slovo. Euh, Děkuji. Já chci poblahopřát paní zpravodajce k tomu, jakou práci odvedla na tomto velmi složitém textu, jak technicky, tak politicky. Jak zde několik eh, řečníků řeklo, už nemůžeme si vybírat mezi tím, jestli budeme řídit anebo jíst. A proto bylo důležité jednat. A právě z toho důvodu je důležité, aby Evropská komise vzala v úvahu faktor ILUK. Já jsem byl s stínovým zpravodajem ve výboru pro dopravu. Včera jsme přijali naše stanovisko a je důležité zajistit eh, pracovní místa a také návratnost investic. A proto si myslím, že bychom měli zachovat eh, ten strop 5% eh, pro biopaliva. To byla tedy podstata pozměňovacích návrhů, které já jsem k tomuto textu předložil. Dopravní výbor dále dospěl k celé řadě kompromisů, které všechny byly přijaty drtivou většinou členů a omezili jsme biopaliva první generace na 6,5%, protože nižší číslo by rozhodně nenašlo potřebnou podporu. Žádám vás, abyste to vzali v úvahu pro budoucnost eh, určování horního limitu pro biopaliva v Evropě. V Evropě. Zároveň také chceme zavést dílčí cíl 3% pro biopaliva třetí, druhé generace, abychom eh, napomohli vývoji těchto biopaliv a jejich používání do roku 2020. V minulých eh, právních předpisech byla nastolena paradoxní situace, kdy spotřeba zemědělských paliv byla v konkurenci s pěstováním potravin a pícnin. Růst cen potravin a odlesňování, to je bohužel důsledek této legislativy. A já tedy vyzývám všechny kolegy, aby odhlasovali text, který konečně vezme v úvahu tento problém a zůstane také zodpovědný vůči podnikům a zaměst pracovním místům, které v Evropě ve velké míře existují. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Krostet. Děkuji mnohokrát. Celá řada věcí již tady zazněla a bych ráda eh, vyzdvihla dva body. Za prvé bych si přála, aby paní Lepáš ve své zprávě eh, mohla počítat s výzkumem biodýzlu, protože bionafty tedy připomínám, že většina automobilového parku v Evropě používá naftu. A v první době je důležité, aby bylo možno mít dostatečnou kapacitu biodýzlu pro používání eh, v automobilech, abychom automobilový průmysl a naše občany neuvedli v obtíže. Druhý bod. Eh, přeji si, abychom, aby se více zdůraznili zdroje, eh, které nejsou v konkurenci s výrobou potravin. Už tady mnohé zaznělo, jako například řasy anebo zbytky z celulózy, které jsou lesnického původu a které dnes nejsou dostatečně zhodnoceny, ale podle mého názoru zdůrazňují přece jenom nezanedbatelné zdroje já už jsem předložila pozměňovací návrhy v tomto ohledu. Eh, jedná se o to, že je nesmírně důležité, abychom i eh, toto odvětví považovali za velice významné. Proto bych ráda požádala paní Lepáš, vítám samozřejmě její práci, eh, aby se vyslovila také k biopalivům druhé generace s používáním z odpadu z biomasy, eh, na které jsem vás chtěla upozornit. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo paní Masej Kokovic a potom Karel Šlüter. Děkuji. Paní předsedající, děkuji zpravodajce a také stínovým zpravodajům, protože je to opravdu nesmírně zajímavé téma a to z několika úhlů. V prvé řadě musím říci, že potřebujeme více nezávislosti v Evropské unii, když hovoříme o různých zdrojích energetice a souběžně, když hovoříme o biopalivech nezávislých na půdě nebo závislých na půdě, tak je nemůžeme vyloučit. Jeden důvod jsou zemědělci, kteří žijí na půdě a nemohou eh, změnit celou strategii ze dne na den, ale mohou eh, využít neobdělanou eh, půdu. To je možnost, zejména ve Slovinsku. U nás jsou eh, tisíce hektarů neobdělávané, ale plodné půdy, takže to jsou příležitosti pro zemědělce. Ale druhá příležitost se tu nabízí zejména průmyslu. V současnosti má průmysl k dispozici velice dobré technologie a je tu nedostatek pracovních příležitostí. Například máme eh, také nestabilizované kaly, které se nevyužívají jako energetický zdroj. Zejména v této oblasti se domnívám, že bychom mohli propojit eh, využití odpadů v průmyslu. Průmysl by tak mohl využívat nových zdrojů k výrobě biopaliv. Je tu velmi mnoho příležitostí. Jsou tu možná různé názory na to, jak využívat půdu, ale nemůžeme tvrdit, že tady není dostatek zdrojů. Děkuji vám. Já. Děkuji a nyní pan Karel Štritr. Tänkte prata svenska jo? No. Jag tycker Děkuji. Já se domnívám, že je důležité, abychom eh, pochopili, že eh, máme <clears throat> tady obrovskou eh, závislost v zemědělství a <clears throat> můžeme vyrábět například tuto zeměděl, můžeme využít zemědělskou půdu spíše pro eh, výrobu potravin než eh, eh, biopaliv a také je možné využít lesy. Paní zpravodajka hovořila o hodnotě lesů, nejde o jednotlivé stromy, ale musíme sledovat i jiné plodiny, e, turistiku, podporu třeba dlouhých procházek. To je, myslím, veliká hodnota lesů a je důležité, abychom nezapomínali na takovéto hodnoty při své akademické dráze jsem se také zabýval otázkou eh, využívání biopaliv z odpadů eh, při využití jednoduchých technologií v rozvojových zemích. A já tu vidím skutečný potenciál, když budeme využívat odpady, kaly eh, a budeme z nich vyrábět metan. A tím se podaří zvýšit eh, energetická výtěžnost paliv. Není k tomu zapotřebí eh, ani tolik kalů, získáme tedy dvojitou hodnotu a je tedy důležité eh, myslet i na tuto hierarchii, na využití odpadů. Já eh, bych eh, nechtěla, abychom stanovovali povinné cíle v oblasti biopaliv, ale musíme eh, přemýšlet, jaké to bude mít dopady na využití půdy, toto využívání biopaliv, využití do odpadů může zajistit dvojí užití. Jsem si jisté, že budeme moci v budoucnu velice Děkuji, ještě se hlásí paní Markeš. Děkuji, paní předsedkyně. Biopaliva mohou být skutečnou příležitostí pro to, aby se bojovalo proti závislosti na pevných palivech, ale nesmíme zapomenout na to, že to musí zůstat příležitostí a nemá se to stát součástí problému. A proto je dobré, Eh, aby byly stanoveny stropy 800 milion tun CO2 lze uspořit. Eh, a, to je ale z té tolik, kolik má roční eh, výskyt CO2 v Německu. E, nedomnívám se, že počítání dvojnásobku má smysl, e, protože když něčeho dosáhneme pomocí dvojnásobku, je to lepší, když necháme odpadnout naši naši posedlost kulatými čísly. Já sama jsem navrhla 3%. Nelze zapomenout na to, že biopaliva nejsou jedinými trvale udržitelnými palivy. E, měli bychom se podívat i na jiná paliva ku příkladu, mm, když se podíváme na elektroautomobily. Samozřejmě je třeba rozšířit kritéria trvalé udržitelnosti o sociální kritéria. Eh, před několika lety jsme se domnívali, mm, že je to možné pouze pro lidi v Etiopii a někde jinde, ale teď vidíme, jak obtížné eh, je to, protože komunální eh, Eh, obce nelze uvést v nebezpečí rabováním jejich půdy. Eh, dokázala bych se docela dobře představit sociální kompromis. Teď se ještě přihlásila Sofie Okony a po Sofii bude mít slovo komise. Děkuji. Já nebudu zopako, opakovat to, co tady zaznělo. Souhlasím s tím, co řekli kolegové. Chci poblahopřát kolegyni za její práci je důležité uvědomit si komplexnost celého tohoto tématu. Několik věcí chci říct. První věc, co se týče cíle 10%. Eh, Dívala jsem se na ty prvky a táži se, až do jakého bodu by bylo pro nás obtížné čekat na těchto 10%. Eh, a proč tento, proč bychom si měli dávat cíl, který bude jenom obtížně dosažitelný. A proto jsem předložila svůj pozměňovací návrh. Prosím vás, abyste se na to podívali. Protože musíme mít cíle, které jsou dosažitelné, abychom se nedostali do pokryteckých eh, úvah. Evropské unii. A druhá věc, kterou jsem chtěla říci, nejsme úplně v biopalivech, ale jsme v uvažování o tom e, vybrat, zda řídit anebo jíst. A zpráva, která byla zveřejněna v parlamentu naším kolegou Michelem Dantanem o plítváním potravinami, ráda bych vám připomněla, že v rámci agro potravin, zemědělského potravinového řetězce 15, eh, pardon, 50 výroby a to je stejně tak důležité jako Tady to téma je třeba nalézat alternativy k fosilním palivům, ale je třeba, abychom si také uvědomili, že je třeba ne, eh, uvědomit si ty věci, které byly v těch jejich zveřejněných textech a aby si uvědomili kancelář komise i různá ministerstva. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. To byly četné názory, různorodé názory a teď z toho vyvodit ty správné závěry. Doufejme, že se komisi rozsvítilo a pochopila, co všichni najednou chceme, tak trochu eh, se mi nelíbí, že tady žonglujeme s cíly. Eh, bylo by třeba, abychom si uvědomili, proč a jaká čísla. Komise je tady silně zastoupena. Vítám DG životní prostředí, DG energie a zeptám se vás, kdo chce mluvit. Pane On, chcete mluvit? Prosím. Thank you, uh, Madam Děkuji, paní předsedající. A děkuji také zpravodajce a všem stínovým zpravodajům, kteří velmi obohatili dnešní odpolední rozpravu. Paní předsedkyně, vy jste říkala, že je zde spousta čísel, která zde zaznívají. A máte pravdu, je zde spousta cílů a dílčích cílů a stropů a faktorů. Tato různá čísla a také to, že tento materiál řeší sedm výborů tohoto parlamentu činí z celé záležitosti velmi komplikovanou problematiku. Já chci se zaměřit na čtyři body. Eh, stropy, biopaliva druhé generace a jak to bude vypadat po roce 2020. Eh, pokud je o ten strop, eh, komise si myslí, že zavedení 5% stropu pro biopaliva první generace, že to byla rozumná rovnováha z několika důvodů, protože to přispělo ke zmírnění dopadu skladníkových plynů vyplývajících ze změny nepřímého využívání půdy a také to chránilo existující investice. V roce 2011 byl ten podíl biopaliv v Evropě asi 4,7%, takže když jsme stanovili tento strop na 5%, tak jsme měli pocit, že zde zachováváme rovnováhu mezi tím zmírněním emisí a zároveň také respektujeme investice, které byly udělány za předcházejících iniciativ Evropské unie na podporu biopaliv. Proto si myslíme, že ten 5% limit je dnes tím správným limitem. Také si myslíme, že se musíme dívat dopředu a právě proto zavádíme faktory změny nepřímého využívání půdy pouze pro účely reportingu. Myslíme si, že by to byl opravdu velký šok, kdybychom je začlenili do kritérií udržitelnosti, ale myslíme si, že ty vědecké poznatky jsou dostatečně jasné, ty modely přinášejí dobré výsledky a stejně jako jsme to udělali v jiných oblastech, tak právě modelování, vytváření modelu, to je cesta vpřed. A my jsme z toho usoudili, že právě tato cesta je vhodná. Je pravda, že změna nepřímého využívání půdy se nemůže změřit a všechny pokusy, jak ji měřit, vyspěly, nebo tedy dospěly k nedostatečným odhadům, protože je tam opravdu spousta vstupů, které se podílejí na tom konečném výsledku. Je to produktivita, hnojiva, výnosy a tak dále. Musí to být modely, nemohou to být přesné výpočty dnes v současné době, takže to musí být modelové číslo. Právě proto si myslíme, že je užitečné nebo dobré použít přístup i v Mnozí z vás se zmínili o biopalivech druhé generace a o myšlence zavedení dílčího cíle pro biopaliva. My si myslíme, že tím, že zde zavádíme strop 5% pro biopaliva a zároveň eh, bereme v úvahu používání elektřiny a také uh, použitých kuchyňských olejů a tak dále, tak si myslíme, že tam bude cíl 2,5%, to už je vlastně implicitní cíl pro biopaliva druhé generace, takže myslíme, že už to tam prostě je a nepotřebujeme konkrétně žádný dílčí cíl v tomto smyslu. Jsou to také technologie, které musí být vyvinuty, aby se určité plodiny, určitá krmiva do budoucna přeměnila ve zdroj biopaliv. Máme tedy seznam těchto plodin a tento seznam je obsažen v příloze k našemu návrhu. Tam uplatňujeme násobky buď dvou nebo čtyř a Týká se to tedy těch jednotlivých plodin, eh, které by měly být uváděny na trh s biopalivy. Takže to je také způsob, jak chceme podpořit používání biopaliv druhé generace. Mnozí z vás se zmínili také o elektřině. Většina elektřiny, která se dnes používá v dopravě, se používá pro vlaky, takže nepotřebujeme nebo nevidíme potřebu znovu to ještě podporovat, nicméně pro automobily tam už je ten multiplikační faktor, který je obsažen v legislativě, takže tam už také nevidíme žádnou další potřebu to rozvíjet. Pak eh, někdo zde říkal, že jsme se nevyjádřili k tomu, co se stane po roce 2020, eh, takže já si myslím, že do, určitého, do určité míry mlčet musíme. Ale kdybyste si přečetli vysvětlující prohlášení komise a několik eh, úvodních ustanovení pozorněji, tak eh, myslím, že poměrně přesně říkáme, že nechceme už žádné další dotace po roce 2020 pro biopaliva první generace, také bychom se měli podívat na to, zda tam můžeme začlenit eh, ty faktory ILUK do kritérií udržitelnosti v budoucnosti, pokud to tedy bude vhodné. Takže ano, dívali jsme se v zásadě na ten scénář po roce 2020. Klíčové politické aspekty, které musíme vzít v úvahu, se týkají toho horního limitu a také biopaliv druhé generace. Určitě se těšíme na to, že budeme dále pracovat v následujících týdnech se spravodajkou a se stínovými spravodají ještě před hlasováním v tomto výboru v červenci a před hlasováním parlamentu na plenárním zasedání. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát, Filipe. Já jsem samozřejmě Eh, příliš ze široka představila generální ředitelství, je to specificky ředitelství pro klima. Dovolte, abych tady přivítala skupinu regionálních a lokálních politiků ze Švédska. Srdečně vítejte na našem výboru na ochranu životního prostředí v Evropském parlamentu. A teď dám slovo paní zpravodajce pro její stanovisko. Paní předsedkyně, děkuji. Děkuji všem kolegům za všechny návrhy, které zde zazněly. Já si skutečně přeji, abychom dospěli ke kompromisnímu textu, který bude vyvážený. Nebudu odpovídat každému z vás, ale velmi přesně jsem si poznamenala všechno to, co jste zde řekli. Samozřejmě jsem si vyslechla také to, co zde řekla komise. Myslím si, že bychom měli dosáhnout dohody o tom horním limitu, o tom stropu, o dílčích cílech. Ráda bych také řekla paní Grostet, že jsem před chvíli hovořila o řasách, protože si opravdu myslím, že to je technologie, která je velmi zajímavá a která by tedy měla být ohledněna v tom násobném faktoru. Myslím si také, že v tomto zde zaznělo ze strany jednotlivých poslanců, jsou společné body, takže já upřímně doufám, že do příštího zasedání stínového, stínových zpravodajů se nám podaří dospět ke, ke kompromisům, abychom neměli na tom červencovém hlasování 500 pozměňovacích návrhů, abychom měli vyvážené, ale rozhodné stanovisko výboru pro životní prostředí, protože naší roli je ukázat, jakým směrem by se životní prostředí a boj proti klimatickým změnám měl ubírat, abychom to potom mohli připravit eh, s kolegy na plenární zasedání. Děkuji vám za tuto velmi zajímavou rozpravu. Já, ano, děkuji srdečně, Korin, i za ta povzbudivá slova. Děkuji všem diskutujícím, všem, kteří se podíleli na diskuse. Budeme hlasovat na výboru 10. července. Zbývá nám ještě trošku času, ale tolik zase ne a budeme hlasovat eh, v září eh, na plenární zasedání. A teď přistupujeme k bodu 14 našeho programu, kde se jedná o změnu směrnice o posuzování vlivu některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Tady je zpravodajem Andrea Sanony a rovnou mu udělím slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Toto je velmi složitá věc. Hovoří se o směrnici o posuzování vlivu na životní prostředí, takže já budu rád, když mě dáte příležitost hovořit o několik minut déle, protože ta otázka je velmi složitá. Ten návrh, který jsem předložil 5. května, tak k tomu bylo předloženo 530 eh, pozměňovacích návrhů a k tomu ještě dostaneme pozměňovací návrhy od eh, přidružených výborů, například od výboru TRAN. Hlavní problematiky, na kterých, eh, nebo na kterých se soustředilo největší počet pozměňovacích úvrů, pozměňovacích návrhů, to jsou výjimky, jednotná přepážka, one-stop shop, faktory, podle kterých se posuzuje podstatný dopad, akreditovaní experti, účast veřejnosti, rozhodnutí o autorizaci a monitoringu, zpětná působnost a břidličný plyn. Stínoví zpravodajové Gutierrez, Arsenis a další předložili pozměňovací návrhy, které jsou velmi dobré, protože přinášejí nové prvky, které tedy doplňují návrh komise. Já už jsem se k tomu vyjádřil příznivě, protože si myslím, že je to skvělý návrh. Zavádí se zde například definice historického místa, a také se zde hovoří o tom, že by se měla za interesované veřejnosti zajistit přístupnost informací ohledně životního prostředí prostřednictvím jednotné přepážky. O tom hovoří pan kolega Arzenis. Pokud jde o paní kolegyně Gutierrez, ta hovoří o standardizaci, tam já s tím velmi souhlasím, ale rád bych ještě pohovořil o tom, zda je možné je přenést do tohoto předpisu, který je tolik návazný na umístění na určitém území. Proto by mě zajímalo, co si o tom myslí komise. Kromě toho jsem nakloněn tomu, co zde navrhuje paní kolegyně Belie, která chce zajistit transparentnost rozhodovacího procesu a účast veřejnosti. Také kolega Ferreira a kolegyně Klas chtějí, aby se vzal v úvahu také úvodní znečišťovací efekt jistého záměru. Kolegové z EPP, Florence, Zeber, Fjellner, Gardini a další, ale také kolegové Kramer a Davis z naší politické frakce a kolega Stevenson předkládají pozměňovací návrhy, které jsou založeny na jiné perspektivě. Tyto pozměňovací návrhy, které jsou kritičtější k těm novým návrhům komise, navrhují odlehčit strukturu směrnice. Uh, Dokonce se tam navrhuje vypuštění celých pasáží, protože procedura prý má být flexibilnější. Já jsem eh, přesvědčen, že většina kolegů i přes tato odlišná stanoviska chce dospět ke stejnému cíli, to znamená konkrétní cíl před koncem našeho volebního období, abychom eh, mohli dodržet cíle milénia. Je tam i určitý krok zpět eh, u některých důležitých věcí, nicméně já se snažím určitě se budu snažit zohlednit celou řadu návrhů kolegů, ale budu se držet těch hlavních bodů, kterých se musí držet tento návrh a cílem bude dosáhnout co největší schody, abychom měli silný mandát pro jednání s litevským předsednictvím v září po letní pauze, kde se budeme snažit o dohodu při prvním čtení. To tedy byla analýza těch hlavních problematik. Já k tomu jsem předkládal první kompromisní návrhy, které jsem předložil stínovým zpravodajům. Hovoříme o demolicích, tam většina kolegů navrhuje vyjasnit, že to by mělo být navázáno na ten projekt, a ten záměr, podle mě ten text, tak jak je navrhován komisí, byl jednodušší, protože bral v úvahu nález Soudního dvora 50 lomeno 09, to, že se tam doplňuje demolice do definice záměru, to tam vytváří určité znepokojení kvůli tomu, že ne všechny demoliční práce mají velké dopady na životní prostředí a proto by museli podléhat tomuto postupu. A proto se zde navrhuje Postup, eh, kde se zavádí přímý vztah mezi demolicí a projektem nebo záměrem, to jsou eh, návrhy, pozměňovací návrhy Florence, Kramera, ale také Gardiniho, Arsenise a tak dále. Je zde také formulace paní kolegyně Tyson, která říká, že v každém případě demolice podlehající tomuto postupu se týkají pouze uh, záměrů obsažených eh, v příloze 1 a 2, to znamená ty záměry, které by měly mít velký dopad na životní prostředí. Tento text bude zahrnovat eh, i pozměňovací návrhy Arsenise a paní Gutierrez, eh, které se zmiňují o demolicích také v příloze 4. Jednotná přepážka, one-stop shop. Pokud jde o koordinovaný a společný postup a zavedení jednotné přepážky, já jsem patřil k těm, kteří přivítali návrh komise. Je nutné koordinovat procedury a také instituce jednotnou autoritu, to by zjednodušilo a urychlilo celý postup. Proto jsem v návrhu, ve svém návrhu se vůbec těchto bodů nedotknul. Nicméně komise, návrh komise byl přijat jistými kolegy jinak. Ti si zase myslejí, že členské státy by měly mít možnost vybrat si administrativní uspořádání, které jim připadá nejvhodnější a že to tedy musí být na členských státech bez ohledu na to, jakým způsobem k tomu dospějeme, podle mě je nejdůležitější dosáhnout cíle tohoto návrhu, to znamená umožnit získat kvalitní informace ohledně dopadu určitého projektu nebo záměru na životní prostředí, pokud se jedná o projekt, který má mít signifikativní dopad na životní prostředí. A já tedy navrhuji stínovým zpravodajům eh, kompromis, kdy jednotný, jednotná přepážka by měla být tedy fakultativní a volitelná. Máme zde tedy tuto směrnici i další předpisy Evropské unie budou v každém případě předmětem koordinovaného postupu, pokud členské státy nebudou mít za to, že uplatnění takovýchto postupů by bylo nepřiměřené, nebo by to šlo proti směrnici Rady o posuzování vlivu některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí nebo jiným předpisům Evropské unie. Členské státy si ale můžou jmenovat úřad nebo orgán, který bude zodpovědný za autorizaci, za udělování povolení u těchto záměrů a komise poskytne hlavní směry pro definování a provádění takovýchto koordinovaných nebo společných postupů, které tedy budou volitelné. Doufám, že kolegové tento můj návrh přijmou. Další otázka. Faktory, environmentální faktory. To si také zasloužilo velkou pozornost kolegů. Byl to tedy nový seznam environmentálních faktorů, podle kterých se posuzuje dopad některého záměru na životní prostředí, především biologická rozmanitost a klimatické změny. Pokud jde o pozměňovací návrhy, někteří kolegové, i když já jsem navrhl definici biologické rozmanitosti na základě úmluvy OSN, oni naopak navrhli vypustit toto slovo a uplatnit text současné směrnice, který se zmiňuje pouze o floře a fauně. Podle mě je nutné specificky odkázat na biodiverzitu ve směrnici o posuzování dopadu na životní prostředí. Ta má formulace chce upřesnit, co se rozumí tímto slovem. Biodiverzita, biologická rozmanitost, nerozptylilo to pod, e, pochybnosti kolegů, proto tedy navrhuji kompromisní text, kde se uvádí, že biologická rozmanitost zahrnuje všechny druhy fauny a flory, jak navrhuje kolegyně Tyson, mezi další faktory, environmentální faktory, tam máme pozměňovací návrh paní kolegyně Belie a pana kolega Stevensona. Tam jsou rizika katastrof. Můj kompromisní návrh se týká klimatických změn je tam celá řada protichůdných pozměňovacích návrhů. Já navrhuji přijmout eh, Florencův, Stevensův, Sonikov a Seberův eh, pozměňovací návrh. Tam eh, má být faktor posouzení klimatu. Je třeba rozhodně bojovat proti příčinám klimatických změn a já ale uznávám, že není snadné, ale není to snadné, ale dospěl jsem k závěru, že v rámci této směrnice by bylo vhodnější posoudit dopad určitého záměru na místní klima spíše než měřit jeho dopady na globální jevy. Další věc, screening. Článek 4 ve fázi screeningu říká, Komise to tam vlastně posílila novou přílohou 2a, tam je obs, tedy seznam informací, které je nutno poskytnout příslušnému orgánu i zde. Na rozdíl ode mě mnozí kolegové mají pocit, že je to příliš těch informací, které je třeba poskytnout v této předběžné fázi. Já si myslím, že je naopak dobré mít přesný seznam informací, které má a předkladatel poskytnout. To by usnadnilo dialog s příslušným orgánem a rozptýlily by se tím pochybnosti a zmatky, které v této fázi obvykle nastávají. Někteří kolegové navrhují prostě vypustit eh, tuto přílohu jako kolegové Florence a Kramer. Já bych byl spíše proto, abychom přílohu 2a zachovali, ale upřesnili, že informace, které třeba poskytnou, se musí omezit pouze na eh, shrnující popis a na rozumné požadované minimum, aby to umožnilo příslušnému orgánu přijmout rozhodnutí. Doufám, že tento přístup eh, kolegové pochopí a přijmou. Kromě toho v následujících dnech rozdám a rozešlu další kompromisní návrhy, které se budou týkat dalších velmi citlivých bodů. Za prvé scoping a, a akreditovaní experti. Ten scoping to znamená eh, rozsah a úroveň podrobnosti informací, které musí být poskytnuty. To je další důležitá novinka, kterou navrhuje komise a v tomto případě to vyvolalo opravdu spoustu polemiky. Mnozí kolegové byli proti této věci, například Scotta, Gardini, Stevenson, Zeber a další. Podle nich je důležité zachovat určitou úroveň flexibility v tomto postupu. Na základě tohoto přístupu by se tím ještě prodloužily lhůty a předkladatelé by museli požádat o pomoc příslušný orgán. Já jsem byl spíše proto, abychom přijali návrh komise, ale pracuji s kolegy na kompromisu. Vypustili bychom tedy povinnost tohoto scopingu, ale upřesnil bych, že je nutné, aby se to dělalo ne tedy systematicky, ale pouze v případě, když se tak eh, rozhodne předkladatel, anebo když příslušný orgán to bude považovat za nutné. Pokud jde o kontrolu kvality informací v environmentální správě, tak eh, tam komise navrhuje využít akreditovaných eh, expertů pro přípravu této zprávy nebo pro kontrolu této zprávy. Já s tím souhlasím a proto jsem se s mnoha kolegy dohodnul na tom, že implementace takového systému by byla složitou a nákladnou operací. V různých členských státech, například i v mé zemi, v Itálii, slovo akreditace znamená nebo je automaticky spojováno s velkou byrokracií. A my se tomu naopak chceme vyhnout. Proto chci, nebo tedy proto navrhuji vypustit tu akreditaci a je tam tedy, nebo bylo by tam napsáno, že je možno využít interních expertů při vypracování této environmentální zprávy. Když jsou interní, tak nemůžou být eh, tedy nezávislí, ale musí být kompetentní a kvalifikovaní, kvalifikovaní jak vyžaduje kolega Stevenson. Další podmínka a ještě dvě minuty a pak už to bude všechno. Další podmínka, důležitá podmínka je, aby příslušný orgán ověřil environmentální zprávu pomocí kvalifikovaných, kompetentních a především nezávislých a nestraných expertů, kteří budou schopni poskytnout eh, objektivní, vědecky objektivní posouzení bez jakéhokoliv vlivu ze strany předkladatele a nebo příslušného orgánu. V tomto smyslu komise říkala buď jednu nebo druhou věc. Já říkám obě věci, ale tedy s těmito specifikacemi. A poslední tři body výjimky kolega Arsenis, ale také kolegyně Belie navrhují, aby výjimky, aby to byla výjimka, tedy když tam bude tedy špatná aplikace, já bych to vypustil a bylo by dobré, aby tam byly pouze dvě výjimky, národní obrana a dále civilní obrana. Dále rozhodnutí o monitoringu tam bylo také spousta pozměňovacích návrhů, které byly v rozporu a já chci předložit kompromisní pozměňovací návrh. Jsem tedy proti některým pozměňovacím návrhům, které chtějí eliminovat, odstranit tento monitoring. Myslím si, že příslušné orgány musí rozhodnout, zda povolí projekt, který bude mít dopad na životní prostředí a pokud tedy tento projekt povolí, tak musí monitorovat tyto dopady. Nejde pouze o negativní dopady, ne, nepředvídané, ale v každém případě se musí počítat s nápravnými akcemi, jak například eh, požaduje kolega Arsenis nebo i já a už se blížím k závěru, už jen 60 vteřin Zpětná působnost. Tam byla také celá řada pozměňovacích návrhů a je tam manévrovací prostor pro kompromis, souhlasím s tím, co říkají kolegové, protože je nutné zajistit právní jistotu a proto navrhuji časový limit pro uplatňování současné směrnice, pro předložení tedy té environmentální zprávy. A potom zde máme shale gas a břidličný plyn. Ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy, jsou podle mého návrhu velmi obtížné, těžko zde najdeme kompromis, protože jsou zde opravdu velmi protichudná. Stanoviska nicméně navrhnu text, který zohlední návrhy kolegyně Belie, kolegy Groteho a dalšího, protože Oni se se mnou shodnou na tom, že je nutné uplatňovat princip obezřetnosti, to znamená tyto projekty začlenit eh, do přílohy 1. Na závěr chci říci, že doufám, že na příštím zasedání stínových zpravodajů 25. června ve 14.30, že tam tedy dospějeme k nějaké dohodě, abychom 4. července ve Štrasburku už měli jasnou pozici. A potom komise bude moci vstoupit do trialogu s radou. A teď si s velkým zájmem vyslechnu vystoupení kolegů stínových zpravodajů a eventuálně i dalších kolegů. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane zpravodaji. To byl opravdu přehled o šestistech pozdějacích návrzích, ale já myslím, že je možnost, abyste i v menším rámci hovořil se stínovými zpravodaji, takže není třeba tady diskutovat o každém detailu, ale nyní mají slovo eh, stínoví zpravodajové. Začneme paní Kristinou Gutierrez. No, pro mě první, kterou věc, kterou chci říct, že jsme v našich skupinách pracovali, dohodli jsme se na mnoha bodech a cítila jsem se velice dobře přijata a mé návrhy byly také přijaty. A mnohokrát jsme podepsali dohromady společně pozměňovací návrhy. Jaké ideje mi připadají nejvýznamnější? Za prvé, nejdříve řeknu to špatné, pak to dobré. Tato směrnice chce změnit málo, ale když se na to podíváme, tak vlastně zdůrazňuje velkou váhu, kterou chce položit, protože v Evropě vzniká velká byrokracie, která brzdí celou řadu zajímavých iniciativ. Ale nedaří se nám, abychom si uvědomili, že jsou věci, eh, které třeba by pokračovaly, ale jsou zbržděny a proto má linie práce bylo hledat zjednodušení a standardizaci. Zjednodušení proto, že se domnívám, že to je osa, Eh, která je v rámci Evropy 2020. Je to směrnice o zjednodušení a překvapuje mě, že v tomto dokumentu se nehovoří o zjednodušení. A přitom zjednodušení může být velice jednoduché, jak na úrovni byrokratické, to znamená zamezit zprávám, které nejsou významné a mít zprávy krátké, protože velice často žádosti jsou disproporční, jsou příliš rozsáhlé, protože potom vlastně si ničíme náš vlastní trh, aniž by byl konkurenceschopný. Krista Klas dala pozměňovací návrh stejně tak jako moje týkající se definice zjednodušení. Evropa má dostatek dokumentů, eh, o tom, že jednoduché, že členské státy také žádají zjednodušení. A v přílohách jsou témata, které nemusí mít hodnocení dopadu. Když nějaký podnik eh, je schválen, aby se usadil na určitém území, že má dostatek energie, eh, že bude mít příjem, eh, energetické zásobování, zásobování vodou, nepotřebujeme další studii dopadu, aby radnice ho nutila ke studiím dopadu. A potom, no, Myslím si, že je významné dospět k velikému zjednodušení. Druhé téma standardizace. Standardizace byla zavedena definice standardizace pro upřednostnění vnitřního trhu za vědomí, že každá země ji může aplikovat, ale nemusí. To je tedy dobrá rada v rámci regionu. Můžeme říci, můžete-li standardizovat, standardizujte, prosím. Vidíme to například u automobilů, když máme typologii určitého vozu, ať je to Mercedes nebo cokoliv jiného. Může jezdit po celé Evropě. A tady eh, lokální a regionální úrovni vnucujeme záležitosti, které náleží jenom průmyslu celé roky zpět E, prostě byla věc jednodušší, ale teď máme celou řadu průmyslových odvětví, které jak se internalizovaly již povinnost chovat se ekologicky, čili co standardizovat, typologie například čističek může být standardizovaná také místo, kde se ten, který podnik usídlí, ale nemůžeme přece znovu žádat to, co již bylo přijato a co jde daleko da více nad rámec toho, co je vlastně zapotřebí. Čili měli bychom se chovat tak, a tak, jak je to v mnoha zemích, například v Německu, ve Spojeném království, aby byl první screening eh, velkých děl v mnoha případech, screening, kde se velice jednoduchým způsobem říká, to je schudné, to není schudné, aby se zabránilo tomu, aby tady byla, byl takový eh, dopad na životní prostředí, aby se popsaly eh, stovky stránek a kromě toho už tomu nikdo nerozumí a potom je třeba bojovat za to, aby se to změnilo je třeba, abychom měli to první přiblížení, dám tady příklad, například velké dálnice ve Spojeném království, že se řeklo, dokud, než bude realizovan tento velký program, eh, který nakonec byl odmítnut, ale na základě předešlého screeningu. Za druhé, je tady eh, limitující také čas. Nemůžeme tady mít čtyři roky nebo čeká čtyři roky. Evropská komise navrhuje určitou lhutu, my také navrhujeme něco jiného, ale samozřejmě je tady určitá mes a je taky mes co do počtu stránek, protože by jinak bylo zneužitím, jak já to nazývám, a zbytečně se plítvá prostředky. Téma kulturního dědictví. Téma kulturního dědictví bylo vždy ve směrnicích eh, o ekologickém dopadu byly tam výborné příklady o tomto dědictví, bylo to v Německu, v Itálii, ale tady řada dalších zemí, které nemají ani koncepci v tomto ohledu a proto žádáme, aby bez závazného charakteru, prosím pěkně, bez závazného charakteru vypracovala komise určitého průvodce, jako to bylo v Habitat, a Například výbor petiční má co dočinit s celou řadou témat, kdy komise ještě nevypracovala kritéria, čili tato kritéria by komise měla předložit. A řekla bych, že máme ještě jedno téma, které je nesmírně důležité týkající se určitého orgánu, regionálního nebo jakéhokoliv. A v tom případě by tyto neměly nic měnit. Ale také bychom neměli odsuzovat, když nějaké státy chtějí v rámci zjednodušení vytvořit nějaký nový, řekla bych, že koncepce a doporučení, že může existovat jediná agent. Conflictivo por experiencia Eh, systém odbavování eh, One Step Shop. Eh, jedno téma, o kterém se už jednalo o obnovitelných energiích, Myslím si, že je důležité, abychom tady měli mít dopad týkající se seismických dopadů a nebo vlivu řek. Když se podíváme například na záplavy, v mnoha zemích Evropy vidíme, a to není prostě závislé pouze na klimatických změnách, ale také na tom, jakým způsobem se stavilo. Také se stavěly silnice, které prostě fungují jako přehrady a provokují záplavy. Proto doporučení, proto, aby řeky mohly absorbovat vodu, Německo například dělá vynikající práci týkající se regenerace eh, těch hlavních toků řek, aby zamezili riziku záplav. Eh, v případě seismických jakého dopadu? Vidíme, že dochází k zemětřesením v Evropě a instrukce či doporučení, která se mohou dávat pro stavbu, jsou velice prostavění v seismických a neseismických zónách se velice liší, protože když jste v seismickém pásmu, například v Japonsku je celá řada zemětřesení, ale eh, domy se neřítí, nehroutí, protože jsou správným způsobem postaveny a, vůbec to, a teď to vůbec nesouvisí se směrnicí o půdách. To jsou tedy základní nápady, ale znovu zopakuji, zjednodušení, méně byrokracie, to je zcela zásadní věc. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Kristýno, a nyní má slovo Kryton. It is indeed, uh... Jedná se opravdu o nesmírně důležitou legislativu, kterou se snažíme tímto mandátem lehce pozměnit. Já se domnívám, že bychom se měli zabývat nezávislostí autorů studií posuzování dopadů. Tyto studie by neměly být zaujaté a měly by opravdu identifikovat problém a hledat cestu k jejich zmírnění. Je třeba uzavřít eh, ještě mezery, které tu existují. Podařilo se využít některých případů, které měly velký vliv na dopady té legislativy. Jak už jsem řekl, je třeba uzavřít ještě stávající mezery. Například hovoříme o využívání ropy, ale posuzujeme dopady, ale eh, bez výzkumu. A ten výzkum by mohl mít větší vliv. Na základě směrnice o zjednodušení chceme, aby byl jasnější přístup veřejnosti k těmto informacím. A myslím, že bychom se dostali dále, kdyby v každém členském státu existovala jedna webová stránka. Není to jako v 70. nebo 90. letech, kdy se všichni všechno dozvídali z novin. Žijeme eh, v věku internetu a tak bychom mohli se tomu přizpůsobit a e, tyto informace o posuzování vlivu na životní prostředí bychom mohli zveřejňovat na webových stránkách. E, pan zpravodaj se zmínil o celé řadě témat. Myslím, že je velice dobře vysvětlil. E, byla to přímo kartografická, podrobná práce, eh, kdo zastává jaký postoj. Je, já bych chtěl panu zpravodaji poblahopřát za skvěle odvedenou práci, a také za velice dobrou spolupráci, protože na obou stranách vládl velice dobrý duch spolupráce. Děkuji a jako poslední má slovo paní Belie za zelené. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Já půjdu jen k jádru, protože už tady bylo toho řečeno opravdu hodně. Znovu bych ráda poděkovala zpravodaji panu Zanonimu za kvalitní práci a také za jeho vůli pracovat se všemi zúčastněnými stranami na této změně směrnice o posuzování vlivu na životní prostředí jeho rozhodnost a jeho vůle najít kompromisy, které by mohly uspokojit všechny a které by nám umožnily udělat krok eh, k tomu, abychom eh, vymazali ty mezery v současné legislativě, protože to je právě předmětem eh, změny této směrnice o posuzování dopadu na životní prostředí. Byla předložena spousta pozměňovacích návrhů, Spravodaj se o nich zmínil, mezi nimi je několik eh, konstruktivních, eh, ale já bych v této fázi přece jen s politováním konstatovala, že některé pozměňovací návrhy, které byly předloženy, mají za cíl pouze omezit dosah legislativy a dokonce by mohly, nevím tedy, jestli je to tedy ta vůle, ale prostě kdyby byly přijaty, tak by dokonce znamenaly krok zpět v porovnání se současnou legislativou posuzování vlivu na životní prostředí. Já bych chtěla, abychom měli jasný, explicitní postup, který skutečně vezme v úvahu všechny věci důležité pro životní prostředí a které nám zaručí, že příslušné úřady zvolí ten nejvíce vyvážený projekt, že to také zajistí právní jistotu pro eventuální spory po autorizaci, že to zajistí transparentnost a toto vše, jak říkal zpravodaj, proto, abychom dosáhli cílů Evropské strategie 2020, protože mezi těmito cíly je také zachování životního prostředí a boj proti klimatickým změnám a ztrátě biologické rozmanitosti. Já si myslím, že nic by nebylo horší, než oslabit stávající pravidla s ohledem na situaci ekologické krize, kterou prožíváme, myslím si, že si musíme zachovat úroveň ambicí u tohoto textu a z toho důvodu pozměňovací návrhy, které nebo ty kompromisní návrhy, které předkládá zpravodaj, my za zelené podpoříme. A ještě bych zdůraznila, že tam bude ta jedna červená linie. A sice nemůžeme oslabit ten text, který nám předkládá komise, tím bychom vyslali velmi negativní signál pro jednání s radou a především vůči občanům. Všichni aktéři Evropské unie i všichni aktéři z ekonomického světa se chtějí podílet na udržitelném rozvoji, na zelené ekonomice, která je naším cílem už od začátku tohoto volebního období a pokud bychom tento text oslabili, tak by tím byla poškozena naše důvěryhodnost a právě proto my podpoříme zpravodaje, aby parlament zaujal silné a ambiciozní stanovisko. My budeme i nadále pracovat, abychom ty kompromisy nějakým způsobem prosadili s jediným cílem, aby předmět této legislativy byl zachován, aby dosah této legislativy byl zachován a musíme to také připomenout v rámci naší práce, protože my jsme ve výboru pro životní prostředí, ne ve výboru pro průmysl a proto je důležité začlenit podmínky ochrany životního prostředí do všeho, ať už se jedná o infrastrukturu či další ekonomické činnosti. Takže pane Zanony, vy můžete se spolehnout na naši podporu, na naši podporu, která bude také usilovat o to, aby ta vaše práce přinesla za výsledek co nejvyšší úroveň ambicí tohoto parlamentu. Děkuji, děkuji i za skonstatování, že jsme ve výboru pro ochranu životního prostředí, ale přesto jsme schopni se podívat na témata z většího úhlu. Stron Stevenson má slovo. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych eh, také velice poděkovat panu Zanonimu eh, za inkluzivní způsob, jak spolupracoval na tomto důležitém tématu se stínovými zpravodaji. Přímě řečeno byl jsem překvapen, že jsme měli tolik pozměňovacích eh, návrhů. Od prvého setkání totiž všichni podporovali doporučení pana Zanonyho. Je to tedy překvapivé, že máme nyní na 500 pozměňovacích pozměňovacích návrhů. Je to i má vina, že jsem sám předložil eh, mnoho pozměňovacích návrhů, jak se již o tom pan zpravodaj zmiňoval a já doufám, že mé pozměňovací návrhy eh, odrážejí ten návrh směrnice, ne, nařízení, usilují o dosažení flexibility. A paní předsedající, není to e, některak pokus, abychom oslabili návrh komise. My uznáváme skutečnost, že v době úsporných ekonomických opatření nemůžeme členským státům předložit byrokratická ustanovení. Musíme jim umožnit flexibilně jednat. Já jsem rozhodně pro přísné kontroly a pro přísná opatření v souvislosti e, s posuzováním e, vlivu na životní prostředí, ale členské státy si musí zachovat flexibilitu. E, pan koordinátor hovořil o těch hlavních aspektech posuzování vlivu na životní prostředí a také o akreditaci expertů. V článku 2 já podporuji zásadu jednotného správního místa, ale mělo by to být na dobrovolné bázi. Musíme uznávat individuální charakter eh, systému plánování v členských státech a také, co se týče eh, screeningu, zjišťování, tak souhlasím, že bychom měli považovat EU jenom, když jde o eh, závažné ekologické dopady ale ten scénář by měl být pochopitelný. Neměli bychom eh, dělat tuto eh, zkoušku dopadů AI pro věc samou. Já se domnívám, že i ten zjišťovací proces je neúměrně dlouhý pro eh, celý proces a dále povinný scoping, článek 5 Tady jde o všechny značné dopady, ale není reálné požadovat po dodavatelích, aby poskytli specifické informace o alternativách, které nespadají do jejich kompetence, pro které nemají žádné poznatky ani kontrolní údaje, jak bylo navrženo akreditování expertů, jak se toho dotkl pan Zanon, je důležitým aspektem eh, v novém návrhu. Je třeba nalézt cestu, abychom zajistili, aby všechny ty studie prováděli lidé, kteří vědí, oč jde e, úvodní věta kvalifikovaní a technicky kompetentní spíše než akreditovaní e, protože ten eh, úvodní požadavek, aby byli experti akreditováni, eh, by nevedl nutně ke kvalitě. A také proces akreditace se liší mezi jednotlivými členskými státy a jako takový může eh, způsobit určité nevýhody. Já jsem také předložil pozděmovací návrhy, které mají zvýšit úroveň eh, účasti veřejnosti a chtěl bych vzbudit větší povědomí o tom, eh, že to může mít také negativní dopad eh, na hodnotu vlastní domů, na majitele, na vlastníky a to se zatím neřešilo v žádné vnitrostátní legislativě ani v legislativě EU a to je vážný problém a e, v mém e, volebním obvodu se objevuje opravdu velice často k těm kompromisním pozměňovacím návrhům mě paní předsedající znepokojilo e, degradace půdy, když se eh, rašeliniště, když se eh, dělají větrné eh, elektrárny, tam, kde unik utéká spousta CO2 do atmosféry a e, já jsem doufal, že to bude e, pokrývat odkaz e, věnovaný půdě. Já to vím od vlastní vlády, že mnohé členské státy nepokládají rašelinu za půdu, ale za hnojivo. A já jsem se obrátil s žádosti na komisi s prosbou vysvětlení. Pokud rašelina nespadá pod půdu, tak by to mělo být specificky uvedeno nevím, jestli je možné předložit ústní pozměňovací návrh ke kompromisu, ale já bych potřeboval eh, si to vyjasnit a určité eh, pokud pokyny. Děkuji tedy eh, panu zpravodaji, všem stínovým zpravodajím za spolupráci a eh, doufám, že výbor podpoří eh, mé pozměňovací návrhy, aby ten text byl zjednodušen, ale bude lépe ohájit zájmy životního prostředí. Děkuji, ano, děkuji vám. Tím jsme skončili kolo přítomných stínových zpravodajů a mám ještě čtyři žádosti o slovo, pokud zbude čas čas, eh, tak bych také ráda vystoupila, ale vzhledem k pokročilému času bychom se měli také omezit možná na tři minuty. To by bylo eh, přiměřené k Florence. Já budu stručný, protože již tady mnohé zaznělo. Kristina Gutierrez řekla, že všechno musí být jednodušší, méně byrokracie a musí to mít přidanou hodnotu. Rád bych připomněl, že jsme s komisí měli konzultaci z 1400 příspěvky a z toho polovina je z mé země. Otázka je, ano, proč je tomu tak, že zrovna v mé zemi stojíme si snad sami v cestě, protože se zjevně jednalo o to, že úplně největší úspěch problémy s uskutečňováním jsou zde. A proto si kladu otázku. Když to budeme dělat všechno stejně na evropské úrovni, zda to bude bezpodmínečně jednodušší. Skutečnost, že Němci mají tolik problémů, si způsobují oni sami, proto se tím nechci zaobírat, ale tak trochu s obavami hledím na to, že charakter eh, kontroly zkoušky dopadu na životní prostředí Eh, by vyžadoval další následné kontroly a zkoušky. Zda to všechno tak lze provádět, to tedy nevím. Já bych regionům rád ponechal určitou míru flexibility, ale samozřejmě naše společné cíle v tom musí být eh, zachovány. Co se týče expertů, v mé zemi existuje celá řada speciálních zařízení, chemická, eh, petrochemická, automobilová, to je samozřejmě tak i v jiných státech. Ale aby pro každou specifickou eh, chemickou firmu tady musel být zase specifický expert, to si dovolím o tom pochybovat. Myslím si, že ti, kteří stavějí tato zařízení, eh, daleko lépe spolupracují s univerzitami a s experty a mohou dospět daleko lépe eh, ke zkoušce o posuzování vlivu na životní prostředí. A mám pochyby o tom, eh, co se týče alternativní zkoušky. Když bych chtěl postavit uhelnou elektrárnu, což nechci, ale chtěli bych, tak by jistě nebylo správné, abych alternat, aktivně nechal udělat zkoušku, zda by se tam lepší hodila větrná elektrárna. Tady bych přece jenom byl zdrženlivý. Pakliže ten či onen region řekne, ale my si myslíme, že tam by byla lepší ta a ta alternativa, tak to mají tak udělat, ale abychom to předepisovali z centrální úrovně, to bychom vylévali dítě s vaničkou. A jinak všechno ostatní už tady zaznělo. A proto, milá paní předsedkyně, skončím. Děkuji. A nyní Francois Krostet. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Musím vám říci, že možná budu trvat na návrzích, které jsou poněkud tvrdé, protože jsem velice zneklidněna tímto návrhem Evropské komise. Vycházíme ze směrnice 2009, která vůbec nebyla implementována v mnohých členských státech a hleďme nový návrh, nový text. Jak chcete abychom se v něm našli, jak chcete začít kontrolovat dobré uskutečnění, dobrou implementaci našich eh, směrnic předtím, než jsou implementovány ty první. Eh, domnívám se, že než aby nám komise předložila text, který bude méně těžký, více jednodušší, a toto rozhodně není ten případ a Eh, tudíž tento návrh podle mě je příliš dlouhý, je příliš těžký a dám vám několik příkladů. Když se podíváme velice bedlivě na text, tak si uvědomíme, že aplikovali by se tento text, tak by náklady vzrostly 40 až 60 na ty z kontroly. Eh, je to skutečně vhodné pro investice, eh, které by se měly konat na území Evropské unie. Co do screeningu, o tom už se hovořilo. Můžeme si klást otázku, čemu bude sloužit povinnost reali uskutečnit studie dopadu eh, proto, abychom si uvědomili, zda potom vůbec bude mít cenu dělat studii dopadu na e, vlivu na životní prostředí. Co se týče lhůt, někteří už tady hovořili o těch lhůtách, které jsou příliš dlouhé. No v uvozovkách máme tady tedy lhuty, které jsou rozumné, ale tady e, ty lhuty jsou příliš vágní a není možné definovat e, přesně věci bez precizních lhut. E, aby nedošlo k prodlevám a v investicích. Nacházíme se přece v investičních projektech při stavbě určitých zařízení a proto musíme mít rozumné lhuty a proto to není schůdné. Je třeba, abychom tady byli precizní v každé etapě procedury, co se týče definice biorozmanitosti. Příliš vágní najednou se říká biorozmanitá, ale máme tady území jako například zámořská území, eh, například Francii má, kde vůbec neexistuje kompletní znalost a povědomí o veškeré biodiverzitě, biorozmanitosti tamní. V tomto případě, co by to znamenalo, že by se zablokovaly veškeré projekty, veškeré investice, už by se nic nedělalo? To není možné. A rozinka na dortu třešínka na dortu. Eh, když se má se tady zkoumat něco v absenci projektu, prostě to je naprosto nereálné. Kde jsou dopady na životní prostředí, když tady nemáme zahájení projektu a oskutečnění projektu? Mm, eh, mám prostě pocit, že to nejde dobrým směrem. A článek 3 vyžaduje, aby všichni nositelé projektu se podrobili proceduře vyhodnocování bez transpozice, bez implementace modifikované směrnice a tady máme další požadavky na něco, co ještě nebylo završeno. Chápeme tedy, že něco takového eh, by skutečně zastavilo a muselo by se začít eh, u bodu nula. Takže završení, paní předsedkyně, podle mě to je ta nejnegativnější vize evropské technokracie, které rozhodně obče, kterou rozhodně evropští občané a malé a středně velké podniky nemohou akceptovat, protože my Všichni jsme přeci pro eh, studie, ale musí být viditelné, schůdné a musí investice umožňovat a ne jim bránit. Takže vás ujišťuji, že mm, toto eh, je věc, která by ještě komplikovala záležitost pro lokální zprávu. Děkuji mnohokrát. <laughs> Děkuji a není Karl Schlüter. Att, um, vad skulle du säga du, Grostet, om det visar sig... Att... Děkuji. Co by řekla paní Grostet, kdyby se ukázalo, že něco staví a teď se tam najednou objeví něco, co obsahuje eh, prostředky, které nám umožní léčit třeba rakovinu. Většina, většina účinných eh, látek právě pochází z těchto rostlinných eh, divokých druhů. A proto by tedy to poškození životního prostředí mělo dopad i na naše zdraví a já si nemyslím, že by bylo rozumné, kdybychom se dokonce ani nepoučili a kdybychom si nevyvodili důsledky ani třeba z vojenských investic, ty jsou často považovány za prioritu a jsou provedeny. A bez ohledu na to, co se přitom zničí. Další věc. Určitě si, jistě si vzpomenete, že když jsme diskutovali o této věci dříve, tak jsme chtěli vědět, do jaké míry průmyslové využívání má za následek znečištění těžkými kovy, nebo může znečišťovat více, než se s tím předpokládalo, než se s tím tedy původně počítalo. Takže proto je nutno provést tuto studii pro všechny průmyslové investice a je třeba přeskoumat alternativy. Je nutné, aby to přeskoumání alternativ bylo povinné. Máme spoustu příkladů v mé zemi i v jiných zemích, kdy se museli přeskoumat alternativy například alternativní trasy pro železnice, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí. Takže si myslím, že je to důležité nejen pro životní prostředí, ale také pro evropské hospodářství. Nemá cenu ničit životní prostředí a pak ho muset znovu napravovat. Děkuji a poslední je Holger Kramer. Ano, děkuji paní předsedající, mohu být relativně stručný. Já e, sdílím e, mnohé pochybnosti, které Karl Heinz Florence a paní Grostec zde angažovaně přednesly. E, oslabily se zkoušky dopadů na životní prostředí v některých státech. Já jsem ze stejného členského státu jako Karl Heinz Florence a tam se snažíme uplatňovat EU tak, jak je to předepsáno v legislativě, ale i při té dobré implementaci se ukazuje, jak je to těžké. Vlastně by bylo lepší, aniž bychom EU eh, e dále rozšiřovali eh, při její aplikaci, abychom se eh, postarali o to, aby se odstranili nedostatky při jejím provádění. To, co navrhuje komise, přichází v dobrou dobu. Máme EU se značnými ekonomickými potížemi. Já samozřejmě mm, nechci to snižovat, ale teď Eh, to není dobrý okamžik předkládat návrhy, eh, které sahají do odborného a správního práva, eh, které by mohly brzdit. Zkouška dopadů na životní prostředí znamená, že se zkoumá něco před realizací projektu. Před realizací eh, projektu se uplatňuje odborné a správní eh, právo. Vezměme například eh, ochranu ptactva, ochranu stanovišť. Celá řada směrnic platí a já nemůže anticipovat to, co potom má teprve následovat při povolovacím řízení. A já se obávám, že je to dáno v návrhu komise. Já nechápu eh, záměry komise, paní Grostet to již naznačila že e, úřady by měly stanovit nějaký alternativní projekt. To znamená, že provozovatel chce něco postavit, jako příklad zde zazněla elektrárna, může to být i něco jiného, chce něco tedy vybudovat a e, úřad podle současného návrhu komise může říci ne, to nesmíte postavit, musíte použít úplně jinou technologii. E, to je příliš dirigistický zásah do podnikatelské svobody a podle mého to nemá nic společného s ochranou životního prostředí. Základní eh, scénář, eh, tedy nulová akce, že eh, autor projektu musí prokázat, jak se projeví, když ten projekt neuskuteční. To je přímo perverzní, jak to má fungovat v praxi. Myslím, že to sá příliš daleko a doufám, že ty předložené kompromisy na to naváží. Já jsem je všechny všechny nemohl pročíst. To, co eh, chceme předložit, je, by mělo ukázat, že to není dobrá ochrana životního prostředí. Je třeba, aby to vedlo k tomu, co si přejeme. Řekneme, musíme mít eh, dobrou eh, zkoušku dopadu na životní eh, prostředí, ale souběžně se říká méně byrokracie, tak to nefunguje. Nakonec musíme mít EU, která bude zachovávat status quo v současnosti tu není ani zdůvodnění, méně, ani věcné zdůvodnění pro rozšíření a myslím, že se akceptovatelnost pro e, zákony e, nezvýší, když bude komise takto pokračovat. Ano, děkuji. Já e, mohu hovořit také velice stručně. Zněla tu nevůle a já to naprosto chápu. Karl Heinz Florenz to řekl a Holger Kramer za Německo také. François Grostet zase z pozice Francie. sní to prostě, eh, chceme snížit eh, byrokracii, ale na druhé straně chceme všechno detailně upravovat jak chceme vůbec poskytnout možnost, aby se něco mohlo vybudovat, postavit železnice, dálnice, silnice, vlaky Eh, domy, ale týká se to i eh, nového elektrického vedení, které potřebujeme. Jak bychom měli dospět vůbec k nějaké možnosti? Eh, zajistit zkoušku dopadů na životní prostředí, když budeme muset zvažovat tu spoustu aspektů. Já to zjišťuju u nás doma, že všechny tyto směrnice a nařízení se zpravidla používají, když je snaha něčemu zabránit. Když eh, to nepůjde eh, se směrnicí na ochranu ptactva, tak potom nějaká eh, směrnice, abychom zabránili výstavbě silnice. Já bydlím u, v takovém regionu, kdy je to známé, že výstavba mostu byla neustále v blokována a já eh, si nedovedu představit, kdyby se mělo prokazovat, co by se stalo, kdyby ten most nebyl eh, postaven. My jsme to potom udělali tedy sami, eh, tedy snížení byrokratizace, jasný postup, jasné lhůty, schvalování a činit rozhodnutí, nebránit přijetí rozhodnutí a já pocházím ze zemědělství a vidím, jak se eh, rychle eh, spotřebovává eh, půda, tak je mi to velice líto. Spevňujeme povrchy, eh, stavějí se obrovské křižovatky, také eh, se tu hovořilo o rašeliništích, ale musíme také do těch úvah začlenit zábor půdy, využití půdy. Eh, já jsem ráda, že jsem do toho vnesla ještě další aspekt a velice doufám, že komise spolu s pravodaji to ujednotí a na závěr dávám slovo zástupci komise. Prosím prosím. Thank you, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych stručně připomenul cíl našeho návrhu. Je dvojí. Za prvé, zlepšit kvalitu procesu vypracovávání těchto hodnocení a za druhé, určitým způsobem usměrnit tento proces posuzování vlivu na životní prostředí. Všechny věci, které zahrnují administrativní zátěž, lhůty a tak podobně, to vše bylo diskutováno a posouzeno ve studii dopadu a víte, jak se náš, na ten náš první na tu naši první studii dopadu podíval parlament, který potvrdil výsledky této první studie dopadu. Tyto dva cíle jsou opravdu klíčové v našem návrhu a obsahují prvky, které musí společně existovat, protože se navzájem doplňují a jsou klíčové v tomto kontextu zlepšování a usměrňování této směrnice. Proto jsme velmi důkladně zvážili předložené pozměňovací návrhy, rozdělili je do dvou kategorií a proto ty mé komentáře se budou stahovat k těmto kategoriím, které jsme identifikovali. První kategorie pokrývá pozměňovací návrhy, které usilují o to ještě více posílit a zlepšit náš návrh a podpořit cíle tohoto návrhu. Proto se tedy k těmto pozměňovacím návrhům stavíme. Pozitivně týká se to kvality zprávy o posouzení dopadu na životní prostředí a potom argumentaci, která je obsažena v úvodních ustanoveních a která se týká některých zrevidovaných ustanovení této směrnice. Druhá kategorie zahrnuje pozměňovací návrhy, které jsou v souladu s cíly našeho návrhu, ale vyžadují další diskusy, aby se vyjasnily určité jejich prvky. Například to, co zde uvedl pan Zanoni. Ty demoliční práce mohou být součástí projektu, a proto by měly být posuzovány společně s projektem, s ohledem na kategorii toho projektu, toho záměru, ale mohou to být také projekty sami o sobě. Například v případě, kdy zdemolujete velký dům, velkou budovu sovětského typu a chcete tam vybudovat infrastrukturu v městském prostředí. To je věc, která by si zasloužila alespoň screening, jak říkal pan Zanoni, podle této směrnice. Dále souhlasíme s cílem několika pozměňovacích návrhů, které chtějí omezit výjimky. Jsou to pozměňovací návrhy 32, 33 a 160. A, a vítáme také návrhy na standardizaci to jsou země na pozměňovací návrhy 189, standardizace by tedy byla vítána tam, kde je to relevantní. Pokud jde o akreditaci odborníků, tam si uvědomujeme, že to slovo akreditace není jednomyslně přijato. My potřebujeme experty, kteří budou mít dostatečné technické znalosti a nezávislost. Takže pokud tyto dva prvky jsou splněny, tak eh, chceme nezávislou expertízu, nezávislý posudek a know-how eh, v blízkosti tedy toho developera, toho stavitele. Takže potřebujeme zajistit, eh, aby tam byla stejná úroveň expertízy, znalostí na tom, um, u toho příslušného orgánu. A proto si myslíme, že určitě najdeme příslušnou formulaci, vhodnou formulaci, abychom dosáhli tohoto cíle o který všechny pozměňovací návrhy usilují. Všechny tyto pozměňovací návrhy. Třetí kategorie se skládá z pozměňovacích návrhů, které jdou nad rámec návrhu komise. Buď se vztahují na ustanovení, která nejsou pokryta návrhem komise, anebo zužují návrh komise. A samozřejmě ty jsou pro komisi těžko přijatelné. Hovořilo se zde o klimatických změnách, riziku katastrof a biologické rozmanitosti. To jsou klíčové priority a velmi stručně. Když hovoříme o fauně a flóře, tak eh, máme na mysli eh, směrnici o stanovištích. Řídíme se tu směrnici o stanovištích. Biologická rozmanitost je něco širšího. Ve Francii se provádí hodnocení biologické rozmanitosti, takže ve Francii už existuje určité aky to říkám tedy pro paní Grostet, ve Francii už je aky. Pokud jde o hodnocení podle francouzského práva, hodnocení biologické rozmanitosti. Agregované klima. Pan Zanony se zmínil o složitosti toho, jak se tedy definuje dopad, možný dopad eh, projektu na klimatické změny, protože klima to není jen lokální klima, jedná se i o globální klima, protože klimatická změna je globálním jevem. To je tedy věc, která by měla být pokryta takzvaným scopingem a proto Mezi dalšími věcmi se domníváme, že ten scoping je důležitým nástrojem, protože umožní tomu staviteli, tomu developerovi, určit, co je skutečně relevantní z hlediska biologické rozmanitosti, z hlediska rizika katastrof, protože v mnoha případech se může stát, že environmentální zpráva nebude příliš široká, nebude mít příliš široké pole působnosti, široké pokrytí, protože ten dopad bude omezený a v tom případě scoping může být velmi užitečným nástrojem, pro eh, realizátora tohoto projektu a může to být také způsob, jak eh, zabránit nebo vyhnout se další práci a pingpongu, pingpongu mezi příslušným orgánem a tím eh, realizátorem projektu, který se budou neustále vyměňovat informace a žádat do další informace. Pokud jde o jednotnou přepážku, tak dovolte obecnější poznámku, která se týká i scopingu. nařízení o usměrnění hodnocení dopadu na životní prostředí, které bylo přijeto ohledně projektu společného zájmu, tam se předkl- počítá s povinným scopingem, povinným eh, jednotným kontaktním místem a povinným příslušným orgánem. Takže to už máme v součástí tedy našeho AKI, už je to součástí právního řádu našich eh, členských států. Je to proces streamliningu, který je také v souladu s Evropou 2020. A když komise navrhovala toto nařízení, tak chtěla urychlit schvalování a hodnocení dopadu na životní prostředí koordinovaným společným způsobem, jednotným způsobem u projektu veřejného zájmu, které vedly k růstu a k tvorbě pracovních míst. A dovolte také, abych vám řekl, že například v Německu, Rakousku a Polsku abych jmenoval jen tedy tři členské státy, máme povinné jednotné společné postupy. Proto ta jednotná přepážka už je součástí právního řádu některých členských států, které šly dále, než požadovala směrnice. Zmínil jsem se dříve o scopingu. Scoping je velmi užitečný nástroj. Máme pocit, že by měl být i nadále zachován jako povinná věc, protože pokud to bude volitelné, tak se to stane něčím eh, a la carte. Je to velmi užitečné pro developera, umožní to vyjasnit, jaké informace o životním prostředí musí být sezbírány. Týká se to i složitějších věcí, jako jsou klimatické změny, biologická rozmanitost a tak dále, ale pomůže to také identifikovat proces, kterým je třeba se řídit. Náš návrh není pouze mít povinné, společné nebo koordinované postupy, ale je zde také možnost mít kombinaci jednotného, společného a koordinovaného postupu, když je to tedy možné. Například zde můžeme mít společný postup pro směrnici o posuzování vlivu na životní prostředí a směrnici o stanovištích a můžeme to koordinovat s dalšími uh, s dalšími směrnicemi, například Sebezo, eh, vodohospodářská směrnice a tak dále. Důvod, proč jsou alternativy důležité, a bohužel pan Florence odešel, my zde hovoříme o alternativě v oblasti obnovitelných zdrojů, které jsou specifické pro ten daný projekt. To znamená, že to zvážení alternativ nepovede k nějakému novému projektu. Prostě neřeknete investorovi, developerovi, to se vám nepovedlo, váš projekt se nám nelíbí, zvolte si jiný projekt. Vůbec ne. Pokud jde o břidličný plyn, ten nebyl naším návrhem pokryt. Jsou zde věci, které musí být vzaty v úvahu, především když se používá horizontální frakování. My jsme nakloněni tomu, že by se to eventuálně mohlo pojednat v příloze 1. Bude to záviset na technologických aspektech a také je třeba vyjasnit, co všechno by tam mělo být zahrnuto. Nicméně já bych chtěla říct, že jsme tomu otevřeni. A úplně, úplně poslední bod rašelina patří, patří k půdě. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše vysvětlení. No, už jsme vlastně vyčerpali čas. Mm, a já tedy nevím, zda zpravodaj chce ještě něco krátce říci, než nám utečou tlumočníci. Pane Sanony. Já budu velmi stručný, hned to říkám tlumočníkům. Děkuji vám za vaši trpělivost. S velkým zájmem a pozorností jsem si vyslechl všechny stínové zpravodaje, kterým tímto děkuji a děkuji také komisi za její komentář. A musím říci, že jste mě uklidnili. Nicméně jiní kolegové, kteří zde vystoupili, tedy ne stínoví zpravodajové, ti mě trošku zaskočili ty naše změny, jak říkala komise, jdou správným směrem, to jsme rádi. My potřebujeme určitou normu právě proto, že zde máme krizi, potřebujeme normu, která přinese jistotu, stanoví limity, ukáže nám cestu, po které budeme moci jít. Bude to jasné a bude to snadněji uplatnitelné také pro členské státy. Rád bych k tomu ještě dodal jednu věc. Když jsem tady slyšel některá vystoupení, tak jsem si vzpomněl na ty katastrofy, které se odehrály v mé zemi, třeba skládky, které znečistily, znečistily vodu, potom záplavy kvůli tomu, že zde byly špatně postavené silnice, nebo eh, že se eh, vytěžilo něco z hor, které se potom zhroutily, vytvořilo to přirozené přehrady a potom se zaplavila celá města. Takže tady vlastně platíme cenu v mnoha případech, opravdu vysokou cenu. A to jak z hlediska lidských životů, tak i z hlediska ekonomických škod. A kdo za to platí? Občané a evropské fondy. Takže řeknu kolegům, kteří si dělají starosti o to, že ten projekt bude třeba o 40% dražší, tak si uvědomte, že to bude tady spoustu desetiletí. Když hovoříme třeba o těch přehradách, tak stojí za to zaplatit o trochu více, ale mít eh, větší jistotu, než v budoucnosti čelit eh, hospodářským katastrofám, které budou neuměrné, neuvěřitelné. Takže určitě to má svůj důvod, musíme šetřit, musíme dávat pozor na využívání zdrojů planety, ale musíme právě proto mít normy, které nám řeknou, jak jednat, abychom se vyhnuli budoucím problémům. Určitě eh, se ještě sejdu se stínovými zpravodaji, budeme o tom diskutovat a pokusíme se najít společný bod, protože naším cílem je mít právě tuto jasnou normu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát panu zpravodaji, děkuji všem, kteří přispěli do diskuse, děkuji především tlumočníkům za to, že jsme mohli tak dlouho zasedat. Tím pádem uzavírám zasedání a zítra se pokračuje v 9 hodin se zasedáním koordinátora. My všichni se sejdeme v 10 hodin a budeme pokračovat v naší schůzi. Děkuji a přeji vám krásný večer.